Myslím, že zahájíme schůzi. 15 minut akademická čtvrť uplynula. Vím, že kolegové stále ještě přicházejí, ale přesto bych ráda začala. Všechny vás vítám. Tato schůze je webstreamovaná a chci začít jedničkou přijetí pořadu jednání. Tam došlo k drobné změně v pořadu jednání Museli jsme odložit diskusi s premiérem Gibraltaru na pozdější dobu. Doufám, že to proběhne ještě letos. A v tomto kontextu je rozumné, abychom jeden bod pořadu jednání plánovaný na odpoledne, což je ta první výměna názorů na téma Evropský systém pojištění vkladů tento bod tedy posuneme na dopoledne a pak krom koordinátorů, kteří se sejdou odpoledne, vy budete mít ostatní volné odpoledne. A takže bych řekla 3.15 až plus minus 4.15 a ten bod 10 na pořadu jednání Evropský systém pojištění vkladu se pokusím nějakým způsobem včlenit před hlasování. Takže pokud se nám to nepovede, tak se omlouvám a necháme to na odpoledne, ale prosím, abyste se pokusili, nebo aspoň asistenti, aby to byli a sledovali dynamiku schůze, aby ty, kdo o to mají zájem, včas upozornili ale pravděpodobně to bude před hlasováním. To je teda změna v návrhu pořadu jednání. Pokud k tomu nikdo nic nemáte, můžeme to považovat za schválené. A teď sdělení předsedkyně, bod dvě na pořadu jednání. Tady jediná věc, kterou k vám mám, je stručná informace o poslední schůzi pracovní skupiny o lepší legislativě, která byla ve Štrasburku v říjnu chtěla bych vám říct, že e, to spolupředsedám, předseda vý, předsedkyně výboru AVKO a předseda výboru Jury, ten minule předsedal, diskutovalo se o dalším jednání na toto téma. Jedno se týká aktů v přenesené pravomoci a implementovaných aktů, druhé jsou praktické věci související s mezinárodními dohodami to se předpokládá v té interinstitucionální dohodě o lepší legislativě. A co na schůzi bylo představeno, byla informace o stavu věcí, kde se nacházíme. Zatím jednání nezačala. Očekává se jejich start v nadcházejících týdnech. To jednání o aktech přenesené pravomoci a implementační prováděcích aktech na straně parlamentu povede Josef Sayert a Richard Kobet. Tu diskusi jsme vedli určitou dobu ještě před létem a nakonec se nám podařilo, že i AFKO bude součástí vyjednávacího týmu. Za komisi Franz Timmermans, první místo předseda komise a za radu to bude ministr Ivan Korčuk, kterého známe, a pan stálý zástupce Petr Javorčik. Nebudou současně vždy jeden nebo druhý. Stejná informace byla předmětem diskusí, co se týká praktických eh, ujednání o mezinárodních dohodách na straně komise. To bude paní Mogherini, vysoká představitelka a místo, předseda, místo předsedkyně komise spolu s Johannesem Hánem, panem komisařem. Za radu to zas bude stejný tým, pan ministr Ivan Korčuk a pan velvyslanec Petr Javorčík a za parlament šéf výboru INTA Bent Lange a šéf výboru AFET Elmar Brock kteří povedou jednání a budeme mít eh, zprávy, které nám budou předkládány. A také bych vás chtěla informovat na dnešek Deset výborů jmenovalo své zástupce, aby sledovali pracovní skupinu. Ten systém je takový, že když se pracovní skupina bude věnovat věcem, které jsou pro ten, který výbor relevantní, tak pak budou přizváni k účasti. Agricult, Employment, ITRE, IV, PETI a TRANS a výbor pro rozpočet. Eh, chápu to tak, že výbor pro rozpočet se rozhodl nenominovat nikoho. Tak to je všechno v bodu dvě oznámení předsedkyně, pokud nikdo nic nemáte. Třetí bod schválení zápisů ze schůzí tří posledních 15. června, 4. července a 11. až 12. července. Je to všechno k dispozici a dokud, pokud nikdo nebude mít námitky, do konce dnešní schůze budou tyto protokoly považovány za schválené, takže si to prosím přečtěte. A teď se posuneme k diskusím týkající se procesu finalizace práce parlamentu s počkám na Elmara, protože ono se ho to týká a stojí zrovna ve dveřích. Pokusím se to trochu zbrznit. Elmare, potřebujeme vás. Potřebujeme vás, protože váš bod je na řadě. It's not always that you, you... No, ne, že vždycky byste trefil ten pravý okamžik, kdy přijít, někdy přijdete i pozdě, ale dneska jste přišel tak akorát. Uh, Bod 4 a 5 na pořadu jednání jsou zprávy. Elmar a Mercedes nás budou informovat o lepším fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy, pak Ivan Hofstadt, který, Guy Verhofstadt, který bude hovořit o možném vývoji a úpravě stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie teď Mercedes Bresso a Elmar Brok nás budou informovat. O té zprávě budeme hlasovat v AVKu v pondělí 21. To bude mimořádná schůze, která se bude konat ve Štrasburku. To bude důležitá schůze. Guy Verhofstadt a jeho zpráva eh, bude předmětem hlasování na stejné schůzi. To by nám totiž umožnilo, abychom mohli na plénu hlasovat už v prosinci. A poslední věc, kterou chci říct, byla tady ta představa, že by se v prosinci hlasovalo na plénu o třech zprávách Brock Bresso, Guy Verhofstadt a Bereš Böge a jejich zpráva o fiskální kapacitě. Takže tento úvod a teď dám slovo zpravodajům vy chcete před zpravodaj jenom otázka na prosincovou schůzi, jestli krátce mohou. Ty zprávy se týkají budoucnosti Evropy, tak já si myslím, že by byla dobrá lednová schůze, start nového roku, výhled do budoucnosti, spíš než v prosinci na samém konci, kdy uh, ta schůze bude předspaná všemi důležitými zprávami, které se musí zpracovat do konce roku a budeme mít málo času na diskusi, na rozpravu, když to bude v prosinci. Elmare na leden by bylo daleko víc času než na prosinec. Jediná věc, kterou chci říct, je, že jsou věci, kde máme závěrečné finální hlasování a rozhodnutí byla přijata na orgánech, které přesahují úroveň výboru. Já chápu, můžeme to dát, předat dál, to vaše přání, ale koordinátoři pak budou mít spoustu stanovisek. George, mě budeme mít, myslím, tři velmi dlouhá hlasování v prosinci. Uh, jednací řád, tyhle dvě zprávy. Myslím, že nebudeme mít čas na to, abychom dělali něco jiného. To bude nějaké dvě hodiny plus hlasování. Měli bychom být tedy opatrní na to, kolik se naplánuje času na to prosincové hlasování na plénu. A nějaké hlasování v úterý v pět hodin třeba něco takového. Jenom abyste věděli, jak se věci mají. INTA se také snaží, aby se o smlouvě síta hlasovalo. V, a pak také zpráva AFETu o zahraniční bezpečnostní politice. No, teď tedy dostanou slovo zpravodaji. Stále chcete hovořit jako koordinátorka? Ano, jako koordinátorka pro hlasování myslím, že dohoda s, na prosinec je povinná dohoda pro mě tak jak tak. Protože když začneme to posouvat na někdy jindy, tak to neschválíme nikdy. Důvodem také bylo připravit se na únorovou radu a mít tady jasný hlas Evropského parlamentu související s budoucností Evropy. Takže já si myslím, že to bude složitá, náročná schůze, ale to dáme. Pak uvidíme, budou tady ty tři zprávy, zpravodajové tří zpráv, o nich pět zpravodajů. Víte, že rozhodnutí znělo udělat ty tři, dát ty tři zprávy dohromady. Já si myslím, že to je dobrý nápad, protože je to jasné stanovisko parlamentu související s budoucností Evropy mít ty tř, ta tři různá stanoviska. Ekonomické stanovisko, to ústavně právní stanovisko a budoucí ústavní uspořádání. Myslím tedy, že bychom měli to datum takhle držet a pak uvidíme. Když to nepůjde, změníme názor, ale taková byla dohoda mezi zpravodaji a koordinátory a předsedy. Dobrá, já jsem se snažila říct to zdvořile, že jsou i jiná fora, která mají právo něco říkat. Mercedes byla brutálně upřímná a my jsme vedli tu diskusi, již jsem se také účastnila o tom rozhodování. No uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Máme i ty jiné zprávy, ale uh, ta dnešní myšlenka je, že se o tom bude hlasovat v prosinci. Uh, Naštěstí my neodpovídáme za plenárku a pořád jednání plenárního zasedání a myslím, že bude potřeba, aby se na to někdo bedlivě podíval. Ale jak to zatím chápu, tak věci se mají tak, jak jsem řekla. A teď Mercedes a Elmar. Max jako koordinátor také ne procedurální já bych rád vystoupil v tomto bodu. Prosím. Teď, k této části. Mohu vystoupit i po zpravodajích. Teď tedy dám slovo Elmarovi a Mercedes. Děkuji. Já to zestručním. Máme vlastně dohody mezi zpravodaji, takže bychom měli být schopni navrhnout eh, ještě tento týden pozměňovací návrhy, tak abychom mohli dále o tom diskutovat. Myslím si, že tedy se nám podaří postupovat ku předu. Máme zde malou výjimku, což je oblast, na které pracuje B, pan kolegové BG a Beres ale snažíme se postupovat tak, aby to bylo navzájem kompatibilní, najít nějaký společný směr, takže proto se to trošičku odkládá na pozdější dobu, abychom, protože musíme ještě některé věci vyřídit, ale nemyslím si, že by to mělo vést k nějakým zásadním problémům mezi námi. Takže skutečně tedy tak, abychom ode dneška byli schopni vést další jednání a abychom vlastně mohli se stínovými zpravodají příští týden pokračovat, takže myslím si, že až se vyřeší tento bod, tak bychom měli být schopni do 20. listopadu toho dosáhnout. V každém případě tedy tak, abychom prosadili naše stanovisko, co se týká postupu tedy protože potom v prosinci by to mělo být a tak dále. Čili u všech těchto zpráv, abych tam řekl, bychom měli počkat do toho 20. listopadu. Zda tedy dojde potom k nějaké širší schodě, anebo zda některé pozměňovací návrhy budou kontroverzní, což očekáváme. Nicméně máme zde to dvojí zpravodajství sociální demokracie a EPP, čili se musíme snažit dosáhnout co nejširší většiny ve výboru protože tam budou pravděpodobně stovky jednotlivých pozměňovacích návrhů na plenárce. A to musíme mít na zřeteli, protože když se máme tam Bres, Brok, Breso, Frhovštát, Be, Beres, BG. Také musí to být odhlasováno také z hlediska bezpečnostní politiky, protože obraná politika bude vlastně v prosinci ústřední téma Evropské rady, takže to musí být do té doby. Takže myslím si, že u těchto institucionálních zpráv bychom zde bude vlastně hlasování o stovkách pozměňovacích návrhů, což bude těžné pro kolegy. A proto si myslím, že bychom měli popřemýšlet, zda ve výborech budeme schopni jednat tak, abychom vlastně ty, mm, abychom tedy ty naše proevropské frakce se pokusili získat co nejširší většinu. Myslím si, že hovořím jménem Mercedes, když toto říkám, že se tedy snažíme o to dosažení takového to co nejširšího konsensu do 20. listopadu. Cíl musí být, jak říkám, dosáhnout předtím té co nejširší nejvě- většiny, tak aby byly co nejmenší spory a co nejmenší kontroverze. Děkuji. Mercedes, chci k tomu něco dodat? velmi, velmi stručně. Jak říkal Elmar, byla to dlouhá práce, nejenom proto, že jsme měli tisícovku pozměňovacích návrhů, ale mezi tím probíhaly také práce na dalších zprávách, jako na zprávě BRSBG. Tam samozřejmě rozumné nejen provádět koordinaci se zpravodaji, ale také zohlednit to, že do té zprávy musí být uvedeny takové větší podrobnosti. Při přípravě kompromisních návrhů jsme odstranili ty příliš podrobné zmínky, které byly přesunuty do té druhé zprávy. Stejný problém se tý, týkal koordinace mezi Ferhoštatovou zprávou a naší zprávou, aby ta naše zpráva se nepřelévala do věcí, které vyžadují změny smluv a u věcí, které je naopak možno uskutečnit za stávajících smluv, v rámci tedy stávajících smluv. Cílem je schválit všechny zprávy najednou. A to bylo určitě důležité a tento přístup eh, byl tedy nutný. Kompromisních pozměňovacích návrhů je spousta a jak připomínal Elmar, tento týden budou poslány stínovým zpravodajům, eh, abychom eh, jim dali dostatek času, protože objektivně je jich opravdu hodně. A plánujeme, že se s nimi společně sejdeme na Štrasburském nebo v průběhu Štrasburského plenárního zasedání. A tím budeme mít eh, ještě trochu času v rezervě, pokud to bude nutné. Chci jenom říci, že jsme se samozřejmě snažili na maximum vzít v úvahu pozměňovací návrhy, které byly v linii naší zprávy, což je zpráva pro evropsky laděná, to je jasné, je to zpráva, která chce jít směrem větší integrace na evropské úrovni. Nemohli jsme tedy vzít v úvahu pozměňovací návrhy, které šly úplně opačným směrem a těch bylo poměrně dost. U těchto pozměňovacích návrhů samozřejmě nepředkládáme pozměňovací návrhy. Jejich předkladatelé požádají o hlasování o těchto pozměňovacích návrzích zvlášť a budeme o nich hlasovat a podle toho, jak se rozhodne. Zda je tedy nestáhnou, uvidíme. Jinak jsme se snažili vzít v úvahu různá stanoviska, snažili jsme se dospět ke kompromisům v této chvíli. Musím říct, že to byla opravdu dlouhodobá práce, ale teď jsme připraveni ke konfrontaci a doufám a věřím, že se nám to podaří, že se nám podaří dokončit práci včas a abychom dodrželi to datum, které jsme si vytýčili pro hlasování ve Štrasburku. Chtěla jsem se jen zeptat, 21. listopadu to je pondělí. Kde bychom měli zasedání výboru? Odpoledne předpokládám. Večer, ne? Večer, dobře. Děkuji. Děkuji. Nějaký stínový zpravodaj by se rád vyjádřil? Vy nejste stínový zpravodaj? Nejdříve stínový zpravodajové, někdo ze stínových zpravodajů by si chtěl vzít slovo. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, mně se zdá, že je zde jednak velký rozdíl mezi zprávou pana poslance Broka, paní poslankyně Breso a zprávou pana Ferhovštata. To jsou dvě úplně jiné logiky. Možnost dosažení, dosažení konsensu a dohody která se týká návrhu pana Broka a paní Breso, je vedena logikou racionálních a možných kroků. Můžeme to podpořit, eh, pokud je o celou řadu prvků. Zatímco zpráva pana Ferhovštata otevírá úplně jinou perspektivu která je, řekl bych, polemická, je v rozporu s postojem pana Broka a paní Breso, protože pokud Evropský parlament má oficiálně vyzvat ke spuštění postupu změny smluv, tak eh, se jedná o úplně jinou cestu a pohybujeme se v rámci úplně jiné logiky, než eh, jakou tady prezentujete vy. To znamená, zlepšení, vylepšení evropských institucí v rámci stávajících smluv. Takže to jsou dvě úplně jiné cesty. Myslím si tedy, že je zde celý nebo tedy spousta důvodů k tomu, abychom uvažovali o zlepšení fungování Evropské unie v rámci smluv, v rámci stávajících smluv a vzhledem k tomu je velkým rizikem vůbec zahajovat diskuzi o změně tak, smluv. Takže vás vyzývám ještě jednou, abyste se zamysleli, zda je skutečně nutno tak energicky urychlit práci nad eh, zprávou pana Ferhoštata. Jsou to dvě rozporuplné logiky, které stojí jedna v protikladu k druhé, tak bychom se měli zamyslet nad tím, zda bychom neměli zaujmout trošičku jiný přístup eh, k této zprávě. Děkuji. Ještě nějaký jiný stínový zpravodaj? Pokud ne, tak Max a potom další. Děkuji. Pan Gigold mě požádal, abych vystoupil k tomuto bodu. Tato zpráva začala zasedání stínových zpravodajů. Lhuta po předkládání pozměňovacích návrhů byla v únoru a slíbené kompromisní návrhy a další zasedání stínových zpravodajů nikdy neproběhly. Já jsem určitě si jist, že pan Gigold bude potěšen, až dostane kompromisní pozměňovací návrhy. Vy jste říkali, že je dostanete tento týden, to je dobře, ale potřebujeme datum příštího zasedání stínových zpravodajů poměrně brzy. Měli bychom vycházet ze snahy dosáhnout široké většiny, proto musíme se držet postupu a je opravdu a v rozporu s postupy parlamentu ponechat jednání pouze na dvou spoluspravodajích. Pokud máme hlasovat tento rok, tak potřebujeme datum a kompromisní návrhy určitě předem a to, co nejdříve. Děkuji. Děkuji, Morten Messerschmidt. Děkuji, já samozřejmě souhlasím s tím, co říkal Max Ujazdovský. Jen se chci zamyslet nad tím, co je v této zprávě. Já jsem si to přečetl poměrně podrobně s velkým zájmem. Myslím si, že to totiž bude historická zpráva. To je možné. že Žijeme v době, kdy nedůvěra v evropské instituce je větší než kdykoliv jindy a Evropský parlament vyhlásil jakousi politickou válku jediné politické instituci Evropské unie, která má důvěru občanů, to znamená radě a členským státům. Já si myslím, že to je historické. Nicméně chtěl bych tedy poděkovat oběma zpravodajům. V odstavci 3 uvádíte, že cílem je obnovit důvěru Taková úvaha, měli jsme někdy vůbec důvěru, nebo ji musíme teprve vybudovat? A co je důvěra v demokracii? Není to porozumění jeden druhému, které vede právě k důvěrným, důvěryhodným institucím. A jsou ty instituce, ve kterých pracujeme, alespoň toho charakteru, že je možné si představit, že tuto důvěru budou schopny vyvolat. Když jsem se četl odstavce 1 a 2, tam se uvádí, že jedna z oblastí, kde Evropská unie eh, řeší krizi finančního druhu, dluhu, to nemůže vyřešit členský stát eh, sám. My všichni víme, že členským státům jednotlivě se vedlo mnohem lépe při řešení finanční krize než celé eurozóně. To je tedy velmi zajímavé a samozřejmě. Já vám pošlu fakta, pane Broku. Můžete si pohovořit se Švýcary, Nory, Lichtensteinci, dokonce i z Dány. V odstavci 6 tam se píše, že mezivládní Eh, rozhodnutí a řešení už nebudou existovat vůbec, pouze komunitární. Odstavec 15 chce omezit vliv rady všude, kde máme zastoupeny vlády, vlády, které jsou jistým způsobem zvoleny mnohem demokratičtěji a transparentněji než kdokoliv zde v této sněmovně, tak eh, se chce omezit jejich moc. Otázka je, co požadují občané. Pokud eh, opravdu chceme obnovit, eh, vystavět důvěru předsedkyně, pokud budete pokračovat o obsahu, tak vás musím zastavit, protože máme pouze postup dnes na pořadu jednání. Ano, já už se blížím k závěru. To se týká postupu. Já doufám, že o tom budeme moci hlasovat rychle, protože čím rychleji to bude prohlasováno, tím rychleji se ukáže evropským občanům, jak eh, neuměrný je tento parlament eh, v poměru k té práci a důvěře evropských občanů. Takže doufám, že budeme hlasovat poměrně brzy. Děkuji, já potom požádám zpravodaje, aby eh, navrhli datum. Ale teď Jo Leinen prosím pouze postup, ne obsah zprávy. No, I wanted to speak about the substance. Ne, já chci ale hovořit o obsahu. Uh, ale pokud je o postup, tak jsem rád, že konečně máme zprávu na výboru, protože jinak bychom eh, možná mohli rychleji uh, mít na stole novou smlouvu, než eh, diskusi o této zprávě. To je můj koment. Ano, v tom vás můžeme citovat. Eh, vážení kolegové, budeme mít diskusi o obsahu až 20. října na zasedání, takže budeme mít diskuzi o obsahu, ale dnes diskutujeme pouze o postupu. Takže pokud nemáme žádné další žádosti o slovo, 20. října diskuse o pozměňovacích návrhů. Co to říkám? To jsem řekla, ne? Ona tomu nerozuměla. 20. října. Chcete shrnout postup a závazky vůči stínovým zpravodajům, aby proběhly ty schůzky, které jsou slíbeny? Mercedes, vezmete si slovo, protože už uzavíráme tento bod. Ano, jak jsem říkala, děkuji paní předsedkyně, jak jsem říkala, pošleme pozměňovací návrhy tento týden, zítra nebo pozítří, ještě před víkendem. A plánujeme schůzku stínových zpravodajů ve Štrasburku. Teď jsem to chtěla ověřit, protože vy jste nám říkala, že 20.10. možná budeme usilovat o to, aby to bylo dříve. Jak říkal kolega Messerschmidt, eh, tak eh, pozměňovací návrhy, které jsou zcela v rozporu s linií naší zprávy, nebudou předmětem návrhu nebo našich tedy kompromisů, protože s velkou většinou jeho pozměňovacích návrhů není možné politicky dosáhnout kompromisu. Pokud jde o to, že rada je instituce, kterou občani nejvíce milují, no tak možná je to kvůli tomu, že lidé vůbec neví, že tato rada existuje, takže nemůžou být ani pro, ani proti. Já bych připomněla kolegovi Messerschmittovi, že my jsme zvoleni svými občany a v tomto parlamentu je proevropská většina Občané nás nemusí příště znovu zvolit, pokud budou mít pocit, že jsme pracovali špatně. Ale ta většina, která tady vznikne, pokud bude demokratická, tak prostě je to tím, že jsme všichni demokraticky zvoleni. Děkuji. Chci jen připomenout, že je to 20. října. Kdy? V kolik hodin? 20.10. Diskuze o pozměňovacích návrzích, je to ve Štrasburku, nevím v kolik hodin. Ne, je to tady. Takže se s vámi dohodneme. Bude to buď eh, dopoledne nebo odpoledne. Bude to důležitá diskuse, poslední diskuse o obsahu zprávy na výboru AFKO, protože pak budeme mít hlasování. To bude 21. listopadu na mimořádném zasedání. A Spoluspravodajové se mezi tím chtějí sejít se stínovými zpravodaji a vést diskuse a tento týden rozešlou kompromisní pozměňovací návrhy stínovým zpravodajům. Elmar ještě? Ano, máme tady toto spoždění, protože jsme se dohodli na, s předsedy frakcí a s předsedem parlamentu, že vlastně posídlí, posílíme tuto zprávu po Brexitu, pane uh, Lajne. Takže prosím vás, tady ta vaše připomínka není příliš věcná. To byla dohoda tohoto parlamentu, abychom čekali na výsledek Brexitu a teprve potom se tím začali zabývat. Takže jsme se takto shodli. Uh, co se týká zpravodajů a kompromisních návrhů, které tedy budou předloženy tento týden, jak jsem říkal, ale jsme samozřejmě otevřeni rozhovorům i individuálním rozhovorům se zpravodají, se stínovými zpravodaji. tak abychom samozřejmě potom mohli uspořádat schůzi se všemi stínovými zpravodaji. Ale to jsou určité etapy těch jednotlivých jednání, takže jak doufám, jak jsem říkal, abychom tedy dosáhli té co nejširší většiny pro listopadové hlasování. Abychom tedy předložili takovéto kompromisní návrhy které předložíme, protože tam vlastně ještě budou pravděpodobně muset být změněny ty kompromisní návrhy, které předloží Mercedes a já ještě v rámci jednání s ostatními stínovými zpravodají. Takže toto je náš cíl, kterého chceme dosáhnout. Děkuji. Děkuji, jo. Jestli chcete to privátně probrat s Elmarem, nechtěl jsem to jenom komentovat. Já jsem rád, že 8 let poté, co stoupila Lisabonská smlouva v platnost, děláme rozpravu na téma potenciál této smlouvy. Poslední slovo. No, dobrá zpráva, že máme dobré zpravodaje, kteří se rozhodli udělat to zprávu, ale všecko odkládat, e, samozřejmě po britském referendu je to všecko pravda, spoustu z práce se tady zastavilo, zamrazilo pětka, bod číslo pět pořadu jednání, možný vývoj, zpráva Gie Verhofstata. Tady jsme měli účast i předsedů. O obou zprávách se bude hlasovat v listopadu, jeden den. Lhůta pro tuto zprávu 20. října pravé poledne. Pak sekretariát bude mít spoustu práce, aby vám pomohl připravit, připravit kompromisy, abychom byli připraveni na hlasování 21. listopadu. Nevím, jestli někdo ze stínových zpravodajů chce říct něco k té zprávě Gie Verhofstata. Spíš doufám, že ne, protože času máme málo. A jediná věc, o které se dá diskutovat, je procedura. O proceduře se diskutovalo v souvislosti se zprávou Brok Breso, takže tento blok, bod končíme bod 6 pořadu jednání Richard Corbett a než vám kolego dám slovo, tak chci připomenout kolegové, že první prezentaci jsme měli v září, pak jsme měli obsáhlou rozpravu a výměnu názorů 20. září ve Štrasburku. Navrhli jsme hlasovat ve výboru AVKu 8. listopadu a hlasovat Eh, na plénu 14. prosince. Doufám, že Richard, až se teď vezme slovo, to potvrdí a máte prosím slovo. Well, yes, Děkuji. Mohu to potvrdit, tyto termíny? Přes čtyři stovky pozměňovacích návrhů se sešlo od různých kolegů k tomu textu, který je doplňkem k tomu, který vyšel z naší pracovní skupiny pro revizi jednacího řádu. 400 vypadá hodně, ale ono to není až tak moc, když se podíváte na podrobnosti. 140 z nich vychází z faktu, že zatím nebyla uzavřena ta Gigoldova zpráva, a ta diskuse o transparentnosti se týká aspektů souvisejících s parlamentními pravidly, se prostě posunuly na jiné bojiště a tím je teď má zpráva. To je určité riziko pro mou zprávu. Teď z toho hrozí totiž, že loď bude přetížena příliš velkým nákladem a může jít ke dnu, ale doufejme, že se podaří dojít k nějakým rozumným kompromisům, které eh, budou pokračovat tam, kde Giegold je opustil, nebo ne možná úplně opustil, třeba dosáhneme nějakých eh, kompromisů v kontextu této zprávy. Některé pozměňovací návrhy jsou stejné jako to, co předložila moje zpráva. Kolegové z jakýchsi důvodů předložili identické pozměňovací návrhy, ale proč ne, pokud chtějí vyslovit podporu? Ta cifra 400 není nezvládnutelná a jsem potěšen, že velká porce z toho, co jsme předložili, není nějakým způsobem rozporováno v těch pozměňovacích návrzích. Je tu jistá opozice k některým myšlenkám této zprávy. Výbor pro právní věci nemá rád, se mu nelíbí fakt, že navrhujeme uh, zjednodušit, jak parlament chce přistupovat ke zrušení imunity poslanců. Prostě by se rozhodnutí právního výboru oznámilo plénu a když proti tomu nikdo nic nemá, tak to je schváleno do 24 hodin, aniž by se tím plénum muselo zabývat hlasováním. Výbor pro právní věci to nepovažuje za únosné a chce o každé imunitě hlasovat na plénu. Já osobně s tím vlastně mohu žít. To bude jednoduché hlasování. Výbor pro rozpočtovou kontrolu také je v opozici vůči tomu, co navrhujeme a to se týká toho, jak přistupujeme k absolutoriu udělovanému všem různým agenturám a podobným orgánům. Možná si kolegové pamatují hlasování na toto téma v Bruselu jeden po druhém, jedna po druhé 47 agentur, stejný zpravodaj. Hlasovali jsme ve prospěch uzavření té závěrky účetní závěrky a udělení absolutoria. Hodinu jsme zvedali ruku. Pracovní skupina navrhuje zjednodušení této procedury tím, že by byla jednotná zpráva o udělení absolutoria agenturám. To by obsahovalo oddělené rozhodnutí o každé z těch agentur, to znamená právně viděno by parlament rozhodoval o účetní závěrce absolutoriu, ale v rámci jedné zprávy, takže ta zpráva by mohla být přijata an Leda, ledaže by byl někdo proti tomu, co se navrhuje a pak by se o té které agentuře hlasovalo odděleně, ale zjednodušilo by to hlasování na plénu velmi, velmi výrazně. A výbor pro kontrolu rozpočtu zkoumá podrobně každou agenturu, zkoumá podrobně, zda se udělí nebo neudělí absolutorium ze strany parlamentu na plénu. Nezměnilo by se nic na faktu, že tady bude oddělené rozhodnutí o každé jednotlivé agentuře. Takže tady je potřeba ještě diskutovat s kolegy z výboru pro kontrolu rozpočtu a doufám, že bychom ty body měli kolegům vysvětlit. Pak je tam ještě pár dalších bodů, hlavně co se týká otázky prahových limitů. Tady není nějaká zásadní opozice proti tomu. Pozměňovací návrhy se týkají spíš toho, jaký prahový limit se týká jaké záležitosti a pak je tady uh, trochu otázka definice, čemu říkáme medium threshold, průměrná prahová hodnota. Stínoví zpravodaj se sešli minulý týden a pak zase ten přes příští ve Štrasburku vypracujeme nějaké kompromisní pozměňovací návrhy, ale nebude jich až tak moc, protože uh, mějte na paměti, protože moje zpráva je v podstatě reflexí kompromisu. Je to výsledek práce pracovní skupiny, kde byli zástupci všech frakcí. Takže to není taková normální zpráva, kde zpravodajové něco předloží a lidi přijdou s různými nápady a pak se začne pracovat na kompromisech. Tady ty kompromisy v podstatě mm, vznikly velice hladkým a rozumným způsobem vlastně už předtím, než vznikla ta zpráva samotná. Takže nemyslím, že by těch kompromisů, pozměňovacích návrhů kompromisních mělo být až tak moc. Ale nějaké budou. Ještě jedna věc, dvě věci, na nichž jsme se shodli. zpravodaj a stínový spravodaj nejlepší by bylo mít volné hlasování, protože ty rozdíly nejdou podle politických frakcí, ty jsou i uvnitř, takže by mělo být eh, jmenovité hlasování anebo tajné hlasování, když se volí předseda komise, tady jsou na to různé názory související s politickou kulturou. A pak je tady otázka zrušení psaných prohlášení. Někteří kolegové jsou si vědomi toho, že byly písemné deklarace, písemná prohlášení, ale pak bylo prohlášeno, že to není přijatelné, že dochází ke změně rolí, takže v kontextu mé zprávy je pak eh, co se týkající se těchto psaných prohlášení. K tomu jsou ve skrze různé politické názory napříč politickými skupinami, tak já si myslím, že by frakce měly dát svým členům možnost volného hlasování. No a nakonec, paní předsedkyně, věc důležitá pro vás. Otázka, když máme hlasování na toto téma, zda bychom měli, mohli udělat blokové hlasování. Některé věci na jedné úrovni, tak jak je to nutné, když pracovní skupina navrhne změnit některé konkrétní pravidlo, počítačový systém parlamentu to rozčlení do různých pozměňovacích návrhů, udělá to prostě, na, rozseká to na různé pozměňovací návrhy, ale tyhle pozměňovací návrhy k jednomu pravidlu by měly být dohromady a mělo by být přijaty nebo nepřijaty dohromady. Ve spoustě případů to tak je, takže to by mělo v každém případě tak být. A pak po schůzce stínových zpravodajů uvidíme, zda bychom nemohli mít hlasování v bloku o všech těch pozměňovacích návrzích, k nímž není opozice, když žádná frakce nepřišla s pozměňovacími návrhy nebo nežádá separátní hlasování. To by totiž hrozně zjednodušilo proceduru, která jinak bude nekonečně dlouhým hlasováním a tam, kde je konsenzus, tak si řekněme budíš a jdeme dál. Takže takový je stav věcí v tuto chvíli. Stínoví zpravodajové se sejdou ve Štrasburku a budou e, pokračovat na té otázce záludné transparentnosti. Děkuji. Děkuji, takže teď stínoví zpravodajové za EPP Rainer tady není, za socialisty někdo. Ano, to říkám někdo. Takže pan Ujazdovský, prosím. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já chci srdečně poděkovat eh, panu poslanci Korbetovi za vedení těchto prací. Máme opravdu všechny důvody se domnívat, eh, že na hlasování v prosinci přijmeme nový jednací řád. Nejsou tam eh, žádná velká řešení, která by vyvolávala můj odpor. Dobře jsme také vážili proporci mezi politickou eh, volností frakcí a efektivitou eh, parlamentních postupů. Ještě jednou bych rád eh, apeloval na to, aby byl přijat můj návrh, který jsem předložil na začátku volebního období, a sice jmenového hlasování ve volbách předsedy Evropské komise. Mně se zdá, že to je řešení, které by mohlo být eh, také přijato paní poslankyní Breso a panem poslancem Brokem, protože se týká zvýšení autority evropských institucí, to nejdůležitější politické rozhodnutí, které přijímá parlament, eh, by byla zároveň eh, důkazem vzrůstu významu politické váhy Evropského parlamentu a mělo by být toto rozhodnutí přijato tak, aby všichni eh, měli plné informace o tom, jak bylo toto rozhodnutí přijato. Znovu tedy apeluji na to, abyste přijali tento návrh. Já jsem hluboce přesvědčen, že bude dobře sloužit prestiži Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Charles Gerens tady není za ALDE, za GUE Helmut Scholz taky ne, takže Max Anderson. Děkuji. Téměř dva roky pracujeme na této zprávě a zelení předložili jen 59 pozměňovacích návrhů. Velká většina se týká transparentnosti, která byla do této zprávy vnesena až velmi pozdě. Já přednesu stručnou prezentaci těch nejdůležitějších pozměňovacích návrhů. První se týká prahových limitů. Jsme přesvědčeni, že rovnováha, kterou navrhuje zpravodaj, není tak úplně správná. Ještě my si myslíme, že ten průměrný práh by neměl souviset s velikostí frakcí, že sama frakce jedna by měla být schopná dosáhnout tohoto minimálního Prahu. Když žádáme o jmenovité hlasování ve výboru. Nemělo by to být jednoduché, ale zase by to nemělo být nějak extrémně složité, proto si myslíme, že by to měl být takový střední práh ne nějaký vysoký. Potom genderový mainstreaming, plenární zasedání schválilo zprávu, ale požádalo, aby ty pozměňovací návrhy, které se týkají genderového mainstreamingu, byly do těchto postupů zaneseny a my jsme proti tomu. Pokud jde o obsah, o tu tematickou debatu, myslíme si, že je to velmi dobrý nápad, ale nemyslíme si, že čtyřpětinová většina by měla být schopná zablokovat rozhodnutí. Ta myšlenka se nám líbí, ale mohlo by to být ještě lepší. Pokud jde o písemné vysvětlení hlasování, zelení jsou přesvědčeni, že písemné eh, vysvětlení hlasování, které můžete udělat, i když nejste ve Štrasburku, není to též jako ústní vystoupení na plenárce. A předložili jsme pozměňovací návrh, který tyto dvě věci odděluje. Protože současná praxe počítání těchto dvou velmi různých věcí, jako by to byla jedna věc, byla zneužívána lidmi, kteří se snaží ukrást body ve statistickém a analytickém systému. Pokud jde o složení výboru, tak zpráva navrhuje obrovské změny. Já si myslím, že by to bylo špatné, že by to posílilo frakce na úkor poslanců. Bylo by možné v podstatě stáhnout člena z výboru, jakmile frakce uzná za vhodné, že by to bylo dobré stáhnout. A to si myslíme, že by omezilo možnost eh, zastupovat, reprezentovat voliče. Předkládáme pozměňovací návrhy, protože si myslíme, že správný způsob je, aby se na plenárním hlasování, na plenárním zasedání hlasovalo proti těmto návrhům. Pokud o transparentnost, my tam máme návrhy, které se týkají bezúhodnosti, kontaktu s lobbysty, eh, deklarace a prohlášení poslanců, etický výbor a tak dále. Tady nebudu zacházet do detailu, předložili jsme to naši zelenou linii u těchto otázek, které je možno řešit v jednacím řádu a budeme usilovat o to, aby bylo dosaženo správných kompromisů o těchto otázek. A už jsem na poslední stránce svého prohlášení Myslíme si, že bychom měli také upozornit na to, že naše pozměňovací návrhy, předložené několika frakcemi o střetu zájmu komisařů, tam máme velkou většinu, alespoň ve výboru Jury, který o tom bude hlasovat zítra, pokud se budeme držet plánu a myslíme si, že by zde měla být i velká většina ve výboru AFKO. Myslíme si, že je to dobrá zpráva a že práce byla vedena za velmi dobrých podmínek a podporujeme tuto zprávu. Ale, a to je cíl našich pozměňovacích návrhů, chceme dosáhnout rovnováhy mezi racionalizací a respektem vůči malým skupinám a to zatím ještě není splněno. My podporujeme práva malých eh, frakcí, jako například právo hovořit, předložit pozměňovací návrh, vyjádřit jiný názor. Chceme dosáhnout eh, dobré rovnováhy mezi těmito dvěma dimenzemi. Děkuji, Jolajnen. Já. Ano, jednací řád. je to trošičku technická věc, ale jak jsme slyšeli, tak je to navýsost politická věc. Samozřejmě hlasování má také politický smysl a proto je také velice důležité pro ten pracovní postup a pro pracovní kulturu vůbec v našem parlamentu můžeme vlastně se poučit z některých věcí z minulosti, které bychom asi neměli mít možná v budoucnosti. Ta písemná prohlášení k tomu patří, se domnívám že nevím, jestli vůbec v nějakém parlamentu to existuje, že na jedné straně pracuje výbor a plenární zasedání, kde tedy poslanci mohou přednést, prezentovat cokoliv a potom ale vlastně máme ten proces těch písemných prohlášení, kde se musí dosáhnout absolutní většina. Samozřejmě všichni se potom domnívají, že to je to parlamentní stanovisko, které platí. Takže toto je vlastně něco zastaralého, co možná bychom měli odstranit, protože máme vlastně tolik legislativních aktů, které dostáváme, kterými se musíme zabývat, že to není nutné. To též platí pro hlasování v tom absolutariu. Richard se zmínil o dvou případech, kde bychom mohli provést zjednodušení. Například ta zpráva o udělení eh, absolutoria těch více než 40 a 47 agentur. To je opravdu vždycky takové mučení. A když nějaká frakce má nějak nějakou, nějaký nápad, nějaká členka, tak se může také přednést na plénu. Takže já si myslím, tyto věci bychom užitečně skutečně mohli udělat, tak jak si řekl, s imunitou také. Někdy prostě máme dojem, že zatím vším také mm, vězí také určitá ta eh, linie toho, sprav, toho, kdo byl spravodaj. Takže jsou tam některé věci, které vlastně možná někoho nutí k tomu mít čím více eh, zpráv, takže určité tady to pořadí, to řazení a to nevede vždycky ke zlepšení kvality naší práce. Bylo rozhodnuto, že tvoje zpráva tedy bude předložena před Gigoldovou zprávou. Já jsem byl stínovým zpravodajem u té Gigoldovy zprávy, kde jsme pracovali na transparentnosti v tomto parlamentu. A jsou zde, je zde několik bodů, které také spadají do působnosti jednacího řádu. Zde je vlastně určitý legislativní tlak na zpravodaje. Předsednictvo ostatně už o tom rozhodlo. Potom jsou zde další věci, to jsou vlastně ta, ty dvě místa pro poslance, pro lobbysty, říkám výslovně, pro lobbysty my jsme proti, aby vlastně pan poslanec mohl být ještě také lobbystou pro nějakou zájmovou skupinu, která je vlastně definována podle toho jedna rejstříku. To vlastně zde lidé, kteří jsou zemědělci, kteří jsou podnikatelé, státní zástup, advokáti. Není to zakázáno, ale vlastně, aby to tak to vedle ještě měl tuto činnost. Potom je zde ta věc schooling off, Vedli jsme tu debatu ohledně Barosa. Byly a jsou také případy poslanců, kde mohlo k takovýmto případům dojít. Nejsme vlastně jakoby úředníci, ale jsme volení poslanci, svobodně zvolení, takže samozřejmě po ukončení volebního období můžeme vykonávat jinou činnost, ale v té Gigoldově skupině byl kompromis v tom smyslu, že ty nové činnosti, které jsou v té lhůtě, vykonávány v té lhůtě 18 měsíců, že musí být, je musí sdělit ten příslušný poslanec nebo poslankyně. No, vidím zde také někteří kolegy, kteří odcházeli a lobují potom pro svého nového zaměstnavatele. Ono to není zakázáno. Já tedy se mohu rozhodnout, že to nebudu dělat, nevrátím se do tohoto parlamentu jako lobista, ale z těch bývalých setkání jednou za rok si to všichni pamatujeme, ale někteří využívají vlastně všechny ty služby, ty, ta zařízení, která mají pro činnost lobbystů a někdy toto je tak jaksi dosti nevkusné, abych tak řekl, nechutné přímo. A co se týká předsedy komise, je to tedy skutečná volba. Byla to i předtím volba, ale teď tedy nabývá na významu. Zde máme všechna ta personální hlasování jako tajná a teď by to tedy, pokud by to takto dopadlo, tak by to byl precedentní případ, kdybychom nedělali tu osobní personální volbu tajně. Kultury v našich jednotlivých zemích se velmi liší. Zde byly vždy volby, tady tyto osobní nebo lidí, tajné hlasování. A nevím, zda v Evropském parlamentu už jsme tak daleko, že všichni poslanci mohou skutečně svobodně se rozhodnout o své volbě, o svém hlasování. Nevím, zda z národních, tedy hlavních měst, také neexistuje určitý tlak aby prostě ta, to hlasování proběhlo v tom či onom směru. Takže otevřené veřejné hlasování možná také by nebylo úplně svobodné, takže já bych byl spíše proto, abychom to nechali tak, jako to je, abychom s tím modrým seznamem tedy eh, hlasovali při volbě předsedy komise, jak to bylo dosud. Děkuji. Thank you very much, George Chaplin. Děkuji. George Chaplin. Děkuji. Já také děkuji pracovní skupině a především Richardovi za jeho práci. Pár drobností. Písemná prohlášení. Já plně podporuji to, že se opravdu zcela s nimi roztrhl pytel a je to úplný nesmysl, absurdita. Proč? Protože lidé zde mají tu mapu těch aktivit, ty body a to úplně pokřivuje jejich způsob práce. A na to bychom se měli zavořit spíš, zaměřit spíše, než na to, abychom rušili písemná prohlášení. Já jsem byl do několika z nich zapojen a vždycky jsem se cítil dobře. Nemyslel jsem si, že to tedy k něčemu potom povede, když je to přijato, ale alespoň z toho máte dobrý pocit. Řeknete si, Udělali jsme něco dobrého pro svět. Další věc, rozpočet a absolutorium. Já jsem byl centrem několika lobistických snah, takže vidím opravdu různé pohledy. Je opravdu 47, někdy se zdá, že jich 470, když hlasujete. Já si myslím, že každá agentura by měla být uvažována separátně, což je tedy to stanovisko výboru KONT. Takže jsem zvědav, jak se to sladí, protože i oni mají silný argument. Pokud jde o tematické debaty, aktuální debaty, tak já jsem se to snažil už v předcházejícím parlamentu to také prosadit. Neprošlo to, jsem rád, že se to zde objevuje znovu. Myslím si, že je to dobrý nápad. A teď hypotetická situace. Předpokládejme, že povedu tento parlament. To neznamená, že 18 měsíců nemůžu nic říkat o Evropském parlamentu. Znamená nebo neznamená? Někdo vrtí hlavou, vy vypadáte zaskočen. Je to relevantní vzhledem k té hypotetické situaci. Možná i já se mohu pokusit získat tuto pozici, ale já to udělám v našem jazyce, aby nám nikdo nerozuměl. Děkuji, paní předsedkyně. Richard Corbett už řekl, že to, co bylo předloženo, je už kompromis do značné míry. My jsme se snažili, abychom všechny návrhy, které předkládáme, měli podložené co možná širokým koncenzem nejenom ze dvou frakcí, nejenom z těch dvou největších, ale v každé fázi jsme se snažili získat proto jiné frakce a mít to na široké bázi. Nejde o to, abychom tady měli něco překvapivého. Měli jsme tým, který zahrnoval všechny frakce a všechny sekretariáty pracovali víc než stovku hodin a diskutovali jsme o každé čárce, aby to fungovalo i z právního pohledu, spolupracovala právní služba. Když teď, eh, paní předsedkyně, dostáváte dopisy, kde se eh, snaží vzbudit dojem, že to tak nebylo, tak to prostě není správné. Pár věcí zůstalo otevřených, eh, takže to jsme nechali otevřené, volba předsedy komise třeba. Takovéto volby, to bych chtěl říct jasně, takovéto volby na tom, jak já vnímám politický život, by se měly zcela samozřejmě odehrávat jako volby tajné jako i všechny jiné volby. Když se třeba otevřeně volí e, předseda výboru, tak je to proto, že tomu s tím všichni souhlasí, ale kdyby si to přálo být několik málo lidí, tak by se i předseda výboru e, volil tajně. Já vidím věci spíš pragmaticky. Pokud e, kolegové si to přejí a když jsou snad obavy, že by někteří měli že by se snažili profilovat nebo prosáknout nějak do toho rankingu poslanců, tak já bych ta písemná prohlášení snad radši zachoval a nechtěl bych, aby ta práce byla rušena nějakými kvantitativními měřítky. Pak tady padl ten návrh v rozpočtové proceduře změnit věci. Rozpočtová procedura je už tak dost komplexní. Nedávno se říkalo mezi stínovými zpravodaji, že ta loď už je bez tak dost obtěžkána a na špičku stožáru by se nemělo už přiložit nic, co je velice komplexní, protože ta loď by pak přece jenom už mohla jít ke dnu. Myslím, že naše rozpočtová procedura opravdu není ideální, ale to vždycky se ukázalo jako velice složitá věc, na tom něco změnit. Já bych eh, poradil, třeba by se to vešlo do bodu úvodních ustanovení, abychom se na to podívali, jak ve velkých členských státech Evropské unie funguje rozpočtová procedura, třeba v americkém kongresu. A to se podívat do parlamentní procedury, radši nějaká další operace zařazená za to, než eh, k tomu procesu dělat nějaké hlubší studie a říkat, jak by se to dalo ideálně zvládnout. No a nakonec téma transparentnosti. Já nejsem proti všem věcem, které se objevují, jenom bych chtěla říct, věci, které tady jsou přijaty 110 kustů a 400 se zdrželo, tak tady bych se zdráhal říct, to akceptujeme, protože pro změnu jednacího řádu potřebujeme absolutní většinu parlamentu a tady bych opravdu naléhavě radil dát se cestou kompromisu. Po mém soudu bychom neměli udělat, jo, Leinen to řekl, z dobrých důvodů máme stapoty poslanců a když jsou třeba nějaké pořádkové kroky proti poslancům vyloučen, řekněme, na deset dní, ale může se účastnit hlasování. Z hlasování není vyloučen, to znamená, kde u jednacího řádu to není, říkajíc, obyčejná eh, právní norma, ale svého druhu policejní opatření, tak nemůžeme věci plynoucí ze svobodného mandátu vůbec nějakým způsobem ohrožovat nebo se jich dotýkat. A pak je samozřejmě otázka, co poslanec smí po té, co přestane být poslancem. To je pak otázka vedlejších činností. Nemyslím si, že tam můžeme dosáhnout něco jednacím řádem. Tam je třeba se podívat na status poslance. Podívejme se, nemáme třeba právní úpravy pro komisaře. Jenom samoregulace. My v Německu na to máme zákon o ministrech. Něco takového by se docela hodilo. Tady jsem tedy velmi zdrženlivý. Tam, kde to můžeme udělat v rámci kvality jednacího řádu dobře, tak Tady bych se ještě pustil do nějakých kompromisních jednání a pak ještě věc, kterou Richard Corbett by mohl třeba řešit pomocí otázky těch úvodních ustanovení. Bylo by možné tady mít třeba přístup k tomu kvantitativnímu přístupu, že by předsednictvo mělo signál, jak webová stránka parlamentu má vypadat podle vůle parlamentu. Uh, Děkuji, Rainer Wieland, poslední kolega, který se hlásil, než dám slovo Richardovi. Já jsem sledovala anglické tlumočení, když vy jste hovořili, že byste byli tak tady se jednalo o volbě předsedy komise, ale ten překlad zněl předseda výboru, tak jenom pro kolegy, kteří poslouchali anglické tlumočení. Richarde, máte slovo. No, ta drobná tlumočnická eh, chybička vychází z toho francouzského komity. No, tady je ta bohatá diverzita anglického jazyka, kterou máme. Um. <laughs> Well, I, I could go on, but... <laughs> Mohl bych pokračovat. Další věc, my máme celou řadu prezidentů v Evropě, prezident parlamentu, prezident toho, prezident toho, to je z francouzského prezident. Fran- v angličtině máme speaker v parlamentu, governor v centrální bance, prime commissioner by mohl být, no a lidi by věděli ten rozdíl. Asi bychom to měli bývalé vysvětlit veřejnosti před referendem. Teď už je pozdě. No, měl jsem být o toho, když se jednalo o těch původních smlouvách, ale... No, to je původ všech problémů v Evropské unii. Tedy, Děkuji kolegům za jejich laskavé poznámky a konstruktivní přístup k celé této rozpravě. Některé z těch bodů, které byly zmíněny, roll call vote v případě předsedy komise. Eh, jo, Lenin řekl, že je to kulturní rozdíl, to je v podstatě analogické, jak se to děje v národních parlamentech a tam to bývá velmi odlišné. Lidé často jsou natolik ovlivněni svými domácími tradicemi. Podle mého soudu ta změna, kdy se volí předseda komise, president of the commission, bychom teď měli mít veřejné jmenovité hlasování, protože už máme to, čemu se říká špicn kandidát, špičkový kandidát. Mnozí poslanci to tak dělali, že budou podporovat toho a onoho kandidáta. A když pak ten kandidát se objeví, tak pak by veřejnost měla mít právo vidět, zda e, poslanci volí v souladu se sliby, které dali. Takže až bude příště strana Lidová chtít pana Junkra jako předsedu komise, že řekne, že byl skvělý a chce ho i na druhé volební období, tak pak by to tak mělo být. No a když pak bude tajné hlasování a někdo si tajně řekne, nebudu ho volit, no nevím, jestli mi dobře rozumíte, ale já si myslím, že by to mělo být veřejné hlasování. Ano, je pravda, že pak budou poslanci pod tlakem, ale to riziko tady máme každý den. Abychom se tomu vyhli, tak pak bychom měli tajně hlasovat i o legislativě. To si nemyslím, že by bylo správně, ale k tomu budou bezpochyby různé názory pan Anderson a jeho komentáře týkající se definice o něch prahových limitů. Nejsem od toho příliš vzdálen, ale myslím si, že by tam měla být definice toho průměrného limitu a toho limitu. Mohli bychom se podívat, kde by to mohlo fungovat. Někde by mohl ten práh být liší, ale je tam ten práh eh, nízký, průměrný nebo střední a vysoký. Eh, pozměňovací návrhy, které jste předložili, jsou podobné, co se týká toho genderového mainstreamu. Pak uvidíme, jak se s tím dá dělat, ale je to docela blízké. A pak ta věc věcná debata, která se týkala té aktuální debaty související s konkrétními věcmi každý měsíc podle frakcí a jejich velikosti. Tam je pak vysoký práh, to znamená, že předsedové můžou nějakou věc vyloučit. Uh, třeba když budeme mít nějakou frakci, která předloží něco mimořádného, tak pak bude ta velká většina čtyř pětin. Myslím, že tahle pojistka by se asi měla, měla zachovat. Skupiny a počet křesel ve výboru, pokud je to důležité pro malé skupiny, malé frakce. Pokud má třeba jednoho ve výboru zástupce a ten změní třeba frakci, tak pak ta frakce ztratí to jedno místo, a ztratí i náhradníka, ztratí zcela to místo. To znamená, myslím, že pro malé frakce je to opravdu eh, důležité. Mohou tedy nominovat eh, svého člověka do toho výboru. Otázka písemných prohlášení. Jon Leinen říká, že to v žádném národním parlamentu neexistuje, ale ve sněmovně něco podobného existuje, říká se tomu Early Day Motions, tam se to dá podepisovat, ale nemusí se to překládat do 20 a něco jazyků. Je to jednoduchá procedura. K tomu budou různé názory a jsou k tomu různé názory. Myslím, že tady by mělo být volné hlasování, ledaže eh, by si to některé frakce přály jinak, členové stejně mohou hlasovat podle svého. Myslím, že to bude jednoduché hlasování, ale kolegové mají eh, pravdu, když poukazují na ten ranking poslanců. Někteří poslanci uh, prostě předkládají vše možné věci, otázky, rezoluce, prostě proto, aby se v tom žebříčku vyšplhali nahoru. Ten žebříček dělají externí agentury a my to nemůžeme zastavit, ale můžeme zajistit, aby naše interní procedury nikoho neponoukali nebo nepovzbuzovali k tomu, aby poslanci dělali věci jenom proto, aby popolezli na žebříčku také způsob, jak prezentujeme věci na webu parlamentu, tak eh, to je to, co ty agentury dělají, že se podívají, jak to bylo na plenárce, podívají se na parlamentní webové stránky a automaticky počítají, kolikrát se jméno poslance objeví. Třeba někdo, kdo je místo předsedou, třeba pan Víland, vždycky, když předseda dá někomu slovo, tak eh, říká dávám slovo, dávám slovo a pokaždé se to objeví jako vystoupení na plenárce, to znamená, že pak nahoru leze po žebříčku velice rychle, ale spoustu z toho se vlastně nijak nepojí s jednacím řádem. To je, jde o to, jak je to technicky prezentované na webových stránkách parlamentu. To je věc na byro. Ale ano, něco souvisí s jednacím řádem, jako třeba jestli chceme nebo nechceme, ta písemná prohlášení. Děkuji za podporu v mé bitvě s eh, výborem pro kontrolu rozpočtu. No a teď transparentnost. Myslím, že ten balíček, který jsme zdědili z Gigoldovy zprávy, hodně z toho, co jste řekl, souvisí s kompromisem, který snad bude možný. Druhá práce, druhé zaměstnání by nemělo být zakázáno. Někteří z poslanců jsou třeba země, zemědělci, nemůžeme chtít, aby, aby prodali svou farmu, no to byste nikdy neměli zástupce těchto klíčových odvětví, ale samozřejmě klíčové je, když má někdo povolání, že je lobbystou, tak eh, pak by bylo třeba to nějak regulovat, jak pan Vílon správně řekl, potřebujeme na takovouto změnu pravidel absolutní většinu. Otázka pana Šepflina. My na tom stále pracujeme na těch kompromisech, ale kdyby přišla myšlenka, že po odchodu z parlamentu poslanci prvních 18 měsíců musí notifikovat eh, jisté aktivity, tak parlament by uh, mohl kontrolovat, zda to není něco neslučitelného. Myslím, že nejmenší problém je vyučovat na univerzitě. Ano, to je přesně to, co mm, poslanci chtějí. Mm, pan mm, kolega to řekl, to je přesně to, z čeho poslanci mají obavy a z čeho veřejnost má obavy. Ne zda při odchodu z parlamentu budete někde přednášet, nebo zda budete profesorem, docentem. Otázka pana Šepflina, ta absolutoria agentur, diskuse s tím výborem pro kontrolu rozpočtu. Práce na úrovni eh, výboru bude pro každou agenturu jednotlivá do hloubky jdoucí rozhodnutí o každé agentuře se dělá na plénu parlamentu. To je, tam bude oddělená rozhodnutí, oddělená řádka, účetní závěrka, absolutorium uděleno, neuděleno. Všecko, jediná věc, kterou navrhujeme změnit, je technika hlasování na plénu, tak abyste neměl situaci, kdy hlasujete 47krát. Dva nahoru, dolů, nahoru, dolů, pořád to samé. To znamená, že když bude opozice proti tomu, co výbor navrhuje, tak se bude hlasovat separátně. Ano, pak k tomu opravdu dojde, když o to nějaká frakce požádá, ale když bude 20 agentur naprosto v pořádku, všichni e, souhlasí, tak pak je můžeme, tak říkajíc, odmávnout unblock. To je jediná změna, kterou navrhujeme. Myslím, že jsem teď už reagoval na všechny věci, které zazněly. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se přihlašte, ale dovolte, abych poděkoval jako pan Výland celému projektovému týmu, který spolupracoval sekretariáty na poslední dva roky ovedli skvělou práci. Sekretariát výboru Jak by smet, myslím, že se přibližujeme uh, k konečnému výsledku, ona to nebude nějaká zásadní změna, ale je to spíš evoluce než revoluce, ale myslím, že by to mohlo zlepšit práci parlamentu v mnohem praktickém ohledu. Děkuji vám. Děkuji, Richarde. Takže budete dál pracovat se stínovými zpravodaji a plán je, že bychom měli hlasovat ve výboru AVKO 8. listopadu a potom snad v prosinci na plenárním zasedání. Takže ten plán, který dáme, předložil pan Víland na začátku, že bychom zahájili nový rok s novým jednacím řádem. To je velmi pravděpodobné, to by se nám možná mohlo podařit. A jménem sekretariátu bych ráda taky řekla, že se nám podaří vytvořit určité bloky, abychom tady přežili to hlasování. Ještě pro kolegy od sekretariátu jste už dostali informaci, že ty dva dokumenty s pozměňovacími návrhy budou eh, dostupné ve všech jazycích eh, ještě dnes, takže ty, kdo je neviděli, tak eh, to je dobrá zpráva. Děkuji. Potvrzujeme. A pokud teď dovolíte, tak ten návrh, který jsem předložila na začátku se změnou pořadu jednání souvisí s tím, že teď tedy přistoupíme k bodu 10 na pořadu jednání, to je Evropský systém pojištění vkladů. To je zpráva, kterou připravuje AFKO a já jsem zpravodajkou pro výbor EKON. Situace je poměrně složitá, protože je zde celá ta věc s tím Edisem. To všechno začalo se zprávou pěti předsedů a ti z vás, to je ten tedy Evropský systém pojištění vkladu EDIS. Já ještě prosím ty, kteří potřebují mluvit, aby tak činili venku. Hovoříme o třetím prvku bankovní unie, takže si můžete určitě uvědomit, že to není bezvýznamná záležitost pro Evropský parlament. AVKO se rozhodlo, že poskytne stanovisko, protože jsou zde ústavní aspekty tvorby tohoto evropského systému pojištění vkladů, ke kterému bychom se měli vyjádřit. A proto jsme jmenovali zpravodaje. I rada mezi tím přijala cestovní mapu směrem k završení bankovní unie, kde jsou požadována opatření ze strany komise, která by ještě více omezila riziko nebo usnadnit vstup eh, Evropského systému pojištění v platnost Libor Ekon pracuje na tomto portfoliu už nějakou dobu. Byla zde také myšlenka, že by se nejdříve připravil pracovní dokument a ten tedy v červnu. Výbor Ekon připravil, pořád ještě čekáme na hodnocení dopadu ze strany Evropské komise, která to tedy nestihla do chvíle, kdy byl předložen návrh, což bylo tedy více než před rokem. Podle posledních informací z výboru Ekon se o tom možná bude diskutovat na první výměně názoru o zprávě a to bude 9. nebo 10. listopadu. Má dnešní prezentace bude velmi stručná a je to tedy první výměna názorů a příští zasedání bude už o textu navrhovaného stanoviska. Jako zpravodajka bych byla ráda, kdybyste pochopili několik věcí, které jsou podle mě zásadní. Hovoříme o změně nařízení a týká se to různých věcí. Týká se to jednotného subjektu pro řešení sporů a podle toho bude vytvořen tedy EDIS, Evropský systém pojištění vkladů a posuneme se z, evr, tedy z národní úrovně zajištění vkladů na evropskou úroveň, kde budeme mít plné pojištění ta změna by měla proběhnout do roku 2024, to tedy znamená, že je to postupný proces a fond pro zajištění vkladu, který bude vytvořen, bude právě naplněn těmi příspěvky, které budou placeny tomu jednotnému subjektu. Budou zde tři fáze, takže je to celý proces, který obsahuje celou řadu institucionálních eh, výzev eh, a proto to bude tedy důležité, to naše stanovisko. Jaké věci leží našemu výboru AVKO na srdci? Jaké věci jsou podle mě v kompetenci AVKO? Za prvé, že zde nevznikne žádná nová instituce, ale nové, nebo tedy existující instituce dostanou nové úkoly. A musíme také změnit způsob, eh, jakým jsou zpravovány. To samozřejmě vyvolává celou řadu problémů a může to vyžadovat eh, podrobnější proskoumání celého procesu a zde parlament bude určitě vzat v úvahu. A druhé, Téma, které mě připadá důležité i z našeho pohledu, je skutečnost, že jsou zde vztahy mezi různými prvky složení bankovní unie a je zde také otázka sekvencování mutualizace, což je tedy dlouhý proces, který bude eh, vyžadovat ten postupný přechod na EDIS a taky zde bude ten eh, postup eh, postupného rozpouštění, opouštění těch eh, národních eh, systémů zajištění vkladu. A celý ten proces musí být dostatečně transparentní a v tom by stanovisko výboru AFKO mohlo být užitečné. Myslím si, že v této chvíli nebudu zacházet do větších detailů, jen bych ráda požádala stínové zpravodaje, o vyjádření, zda by chtěli vystoupit už teď, zda by chtěli teď eh, poslechnout si větší detaily, anebo to necháme až na listopad, kdy budeme mít prezentaci zprávy a diskuzi nad textem. Pokud si myslíte, že bych měla zajít eh, ještě hlouběji do toho potenciálního stanoviska, tak eh, mě o to požádejte, ale já si myslím, eh, že to můžeme nechat na později. Uh, Majte, eh, Majte, nechceš mluvit? Ne, paní předsedkyně, já jsem měla tady stanovisko paní Gulard, která je stínovou zpravodajkou, ale pokud o tom nebudeme hovořit, tak nepotřebuji vystupovat. Takže pokud nemáme žádné další komentáře, Mercedes Breso, která je také spravodajkou, stínovou spravodajkou za socialisty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji za to nastínění. Myslím si, že jsme udělali dobře, že jsme se rozhodli, že vypracujeme stanovisko, protože tam jsou určitě institucionální aspekty, především ten poslední, který jste připomněla, ten transparentní průběh, eh, kdy bude jasné, jak eh, budou nastaveny ty sekvence, jak postupně se budou překrývat ty národní systémy, zajištění vkladu s tím evropským. Jasné, že to nemůže být systém, který zajistí něco, co není zajištěn, zajištěno předtím na úrovni státu, je tedy jasné, že to vyžaduje jasnost a transparentnost národních systémů. A potom je třeba přesně stanovit, jak se transparentně přejde ze systému národního zajištění na zajištění evropské. Bude se to řídit pravidly, která jistě budou počítat s tím, že státy provedou jisté přepojištění, to znamená zaplatí něco za to, že dostanou záruku na evropské úrovni. Ale je zajímavé slyšet eh, jak se na to díváte vy. Těšíme se na to vaše stanovisko, budeme o něm diskutovat do větších detailů. V každém případě si myslím, že je to důležité, je to velmi citlivé téma, protože jasnost a transparentnost systému pojištění vkladu v Evropě na jedné straně má aspekt, který je velmi důležitý pro důvěru občanů, ale také na druhé straně pro důvěru trhu evropský bankovní systém, to je další velmi citlivé téma. Takže kvalita systému a jeho absolutní transparentnost jsou podle mě velmi důležité téma. To, jak říkám, v této chvíli bereme to vaše stanovisko na vědomí. Až budeme mít eh, k dispozici psaný text, eh, tak eh, budeme mít druhou diskuzi a do té se zapojíme. V každém případě je to zajímavé a já osobně jsem ráda, že jste se rozhodla vypracovat toto stanovisko, abychom lépe pochopili, jak se tyto systémy propojují a hlavně, aby to proběhlo transparentně, aby se všem středatelům i finančnímu systému zajistila plná transparentnost. Děkuji. Děkuji, majte. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já vystupuji jménem své frakce, protože stínová zpravodajka nemohla přijít a požádala mě, abych zde přednesla její názor. Jedna z klíčových otázek pro mou frakci je, aby v, té, v tom přechodu z národních na evropský systém zajištění vkladů byla zajištěna transparentnost. O tom už hovořila tady kolegyně. A pro nás je zde jeden aspekt, který je nepřijatelný. A sice, že bychom dospěli k tomuto systému cestou mezi institucionální dohody. Na jedné straně by to znamenalo snížení efektivity je zde pravidlo jednomyslnosti, na druhé straně pravidlo většiny a také z demokratického hlediska kvůli roli Evropského parlamentu. Stínová zpravodajka chce také zdůraznit, že to uplatňování musí být postupné, musí pokrývat různá kritéria, vyřešit jedna kritéria, než se přistoupí k řešení dalších kritérií, než dospějeme k úplné mutualizaci. A každá etapa, jak říkala paní Breso, vyžaduje transparentnost a hodnocení ze strany komise. Podle mé frakce je kontrola a skládání účtu absolutně zásadní. A musí to být eh, řešeno prostřednictvím parlamentu, protože ten třetí pilíř musí reagovat na očekávání občanů. My k tomu musíme dospět efektivně, transparentně, protože je nutné, aby středatelé měli stejnou ochranu svých vkladů kdekoliv v eurozóně. A to je věc, kterou musíme zajistit, abychom podpořili naši důvěryhodnost a podpořili důvěru občanů, kteří tolik pochybují o naší práci právě v této chvíli. Děkuji. Děkuji. Někdo další by si chtěl vzít slovo? Pokud ne, tak bych vás jen chtěla informovat, že budeme mít první, nebo tedy výměnu názoru na základě písemného stanoviska 29. listopadu a potom navrhneme 6. prosinec jako lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů a hlasovat budeme na konci lednu, ledna. Ale to je za předpokladu, že také Ekon bude rychle postupovat, což v této chvíli není zatím ještě jasné, takže máme dost času na to, abychom byli také flexibilní a podřídili se agendě výboru ECON. Tím bych ráda uzavřela tento bod na pořadu jednání a teď v 11 hodin budeme hlasovat, takže si počkáme na to, až přijdou kolegové na hlasování. Takže do 11 je přerušeno zasedání, odloženo, pozastaveno.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

Milí kolegové, můžeme tedy začít hlasovat. Prosím, nejdřív ověříme techniku. Zahajuji hlasování. V tuto chvíli testujeme techniku. We are starting. Tedy zahajujeme hlasování. Tak, teď ještě zkontrolujeme techniku. Tak. Tak. Můžete teď ukončit hlasování po ověření stavu techniky? Děkuji. Kompromis A, kdo je pro, a. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis C. Pro, dvě části. Kdo je pro první část kompromisu C? Pro, proti, drželi se přijato. Druhá část kompromisu C pro proti, drželi se. Přijato. Teď pozměňovací návrh 14. Pozměňovací návrh 14 pro, proti. Ověříme pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Strana lidová má o jednoho víc. Dva o dva víc, o dva víc. Teď Teď doufám, že to není dost. Končím hlasování. Já nevidím výsledky. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď pozměňovací návrh 19 pro, proti, Myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď bylo to 19. Kompromis D. Také máme dvě části. Kdo je pro první část kompromisu D? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část kompromisu D pro? Proti? Drželi se přijato. Pozměňovací návrh 26. 26 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 27. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, drželi se Zamítnuto. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Můžeme ověřit pozměňovací návrh 30. Zahajuji hlasování. Dva lidé nehlasovali. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, myslím, že přijato, ale ověříme to, zahajuji hlasování pozměňovací návrh 32, končím hlasování, zase strana lidová o jednoho víc, jenom jeden navíc, tedy jeden, ať prosím vytáhne kartičku, já vytahuji kartičku za stranu lidovou. Končím hlasování. Přijato. To bylo 31 nebo 2, 32. Teď pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 36 pro? Proti? Myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování. Zase beru svou kartičku, protože je o jednoho víc. Zamítnuto. 37, 38 hlasujeme společně. Kdo je pro?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 Myslím, že zamítnuto. Ehm, nikdo nevolá po prověření, takže zamítnuto 44 pro, proti zdrželi se přijato, 45 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis E pro, proti zdrželi se přijato, kompromis F, kdo je pro, F proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 61. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro? 61 pro, proti. Ověříme pozměňovací návrh 61. Zase strana lidová má moc, takže já vyndávám kartičku 61, hlasujeme, končím hlasování zamítnuto. Pozměňovací návrh 62, kdo je pro, proti, takže 62 budeme hlasovat, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. To bylo 62. 63 pro, proti, ověříme 63, zahajuji hlasování, Vydávám svou kartičku, končím hlasování, zamítnuto. Pozměňovací návrh 64 pro, proti, zdrželi se přijato, 65 pro, proti, ověříme 65. Končím hlasování. Zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, ověříme 66, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď finální závěrečné hlasování, taktéž elektronicky. Já teď chci hlasovat. Budu hlasovat. Zahajuji hlasování. EPP nepřebývá, končím hlasování. Přijato 15 ku 8, jeden se zdržel, hlasování hotovo a můžeme jít hned dál. Ramon je tady, další bod pořadu jednání, což je bod číslo 8, demokracie online v Evropské unii. Hned vám dám slovo, Ramone, takže můžete začít prezentaci. ¿Has venido a votar por sí? Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh zprávy, kterou vám dnes představuji, je první dokument, který máme k analýze příštích pozměňovacích návrhů. Ze všeho nejdříve chci poděkovat eh, jednotlivým vystupujícím v debatách. A zatím proběhly dvě při prezentaci této zprávy a navrhli mě různé nápady, které jsem postupně zapojoval, začlenoval do textu, který máte na stole. Chci připomenout, že kalendář, který máme, je poměrně dlouhý, protože víme, že je v současné době projednávána celá řada dalších důležitých zpráv a stanovili jsme si jeden měsíc až do 8. listopadu abyste mohli předložit pozměňovací návrhy, které uznáte za vhodné. A už eh, předesílám, že všechny pozměňovací návrhy budou vítány. Myslím si, že tato zpráva potřebuje více konkrétních vstupů. Jak jsem připomínal, cílem této zprávy je analyzovat vztah mezi demokracií a komunikačními prostředky nebo technologiemi, nebo tedy informatické komunikační systémy. Já si myslím, že základ eh, této zprávy je dvojí. Za prvé uznat, eh, že demokracie má jisté problémy v celé řadě oblastí, problémy důvěryhodnosti, před občany, protože instance někdy přijímají rozhodnutí, které mají, která mají velký dopad na občany, ale jsou odtrženy od eh, života. Jsou to trhy, rozhodnutí kolem eura, ekonomické instance. Jsou to rozhodnutí, která tedy nevždy jsou napojena na přímé demokratické systémy. A pak eh, zde máme Problém, který vzniká v celé řadě sociálních prostor, jako důsledek devalvace rámců, na něž se vybudovala naše společnost blahobytu, prohlubují se rozdíly a tak dále. Takže je zde určitě debat, důvod k demokratické debatě. A další prvek, který na to chceme navázat, je ten, že chceme si říci, zda nám komunikační technologie nabízí nástroj, jak vylepšit demokracii. A to je tedy podstava, na které jsme vybudovali tuto zprávu. Připomenu několik pojmů, protože je velmi důležité situovat debatu do vztahu mezi informačními technologiemi a demokracii, situovat to do Evropské rady, do toho, co už definovala Evropská rada a samotná Evropská komise. To totiž není žádné nové téma, to je téma, které už asi deset let řeší nejen akademici, ale také demokratické instituce Evropské unie. A Máme zde především tedy tři úrovně, na kterých tyto komunikační technologie mohou demokracii vylepšit. Za prvé e-governance, to znamená všechno to, co zachycuje vztah mezi vládou eh, nebo tedy úřady a občany, od eh, pokuty až po objednávku k lékaři. Takže to jsou všechny věci, které jsou propojeny, propojení občany, občanů z úřady. Za druhé, mechanismy demokracie přijímání rozhodnutí, rozpravy a přijímání rozhodnutí, to je tedy druhá oblast, jakým způsobem mohou technologie vylepšit tyto procesy, jaký prostor, jakou možnost pro účast, pro zapojení nám otvírají. A konečně, jakým způsobem se může vyjádřit názor občanů, to znamená e-voting, elektronické volby a jakékoliv zapojení do přijímání rozhodnutí. Navazujeme také na zkušenosti některých zemí v této oblasti, které už dosáhly vysoké úrovně a také Evropská komise, která v tom druhém v té druhé oblasti, především tedy zapojení občanů do demokracie a do přijímání rozhodnutí, tam už má Evropská komise sama dlouholetou zkušenost. Jsou tam určité odchylky, na to bych rád upozornil. Neusilujeme o žádnou alternativní demokracii. Já si myslím, že musíme trošičku bojovat proti takovému tomu absolutismu. Nemůžeme si myslet, že technologie mění základy demokracie. Musíme si uvědomit, že reprezentativní demokracie je očištěná forma, řekl bych, téměř perfektní, dokonalá forma demokracie. A ne vždycky přímá demokracie je lepší než reprezentativní demokracie. To bohužel vidíme při celé řadě příležitostí v uplynulých letech. A především, že technologie nemohou otřást eh, tímto základem, že naše demokracie bude nadále reprezentativní, protože ta rozhodnutí přijímáme my jako volení zástupci občanů. Je důležité, aby se zde neprezentovaly nějaké alternativní systémy k naší demokracii. Nevíme, jestli je ve zprávě dostatečně eh, obsažena jedna věc, a sice, že ovládání sítí jistými experty nebo skupinami se nemůže směšovat s tím, co veřejné mínění vyjadřuje prostřednictvím sítí, protože často, kdy je zahájeno nějaké jednání, nějaké rozpravy, tak často ty názory vyjadřované na síti jsou kontrolovány buď stroji, anebo lobbysty. A ne vždycky to, co můžeme na síti číst, je veřejným míněním. I to je tedy důležité. Na to musíme upozornit abychom tímto způsobem nějak nevhodně nepojímali ty názory, které čteme na síti. Pak jsou zde jisté výstrahy, které jsme dostali od eh, členů výboru AVKO v předcházejících debatách. Například, že není možné nějaký rovnostářský systém zapojení, pokud nemáme stejnou úroveň vzdělanosti občanů, pokud je o používání počítačů. A je pravda, že zatím tam máme obrovské rozdíly kvůli sociálnímu prostředí, kvůli také geografickému umístění. Máme spoustu oblastí, kde je špatné pokrytí. Pak zde máme demokratické propasti které zde vznikají v důsledku digitalizace a ty musíme zohlednit. Máme zde tyto propasti kvůli různým generacím, kvůli sociálním třídám, kvůli geografii a to vše musíme vzít v úvahu ve chvíli, kdy přistupujeme k informačním a komunikačním technologiím a bereme je v úvahu jako nástroj participativní demokracie. Po všech těchto upozorněních a tak dále, tato zpráva obsahuje asi 14 či 15 velkých doporučení, která máme na dvou stránkách. To jsou tedy návrhy, které najdeme na stránkách 8 až 22 a tam konkrétně vidíme, jakým systémem bychom, nebo jakým způsobem bychom chtěli, aby demokratický systém, nejen tady parlament nebo komise, ale odkazujeme i na členské státy, na instituce, na naše politické strany, na poslance, na technické systémy parlamentu. Jak dosáhnout toho, aby za jejich pomoci komunikační technologie vylepšily ty tři oblasti, o kterých jsme hovořili. E-governance, e-participation a e-voting. A konečně tato doporučení jsou pro můj vkus možná příliš obecná, ale když jsme chtěli vypracovat takovou univerzální zprávu, tak je pravděpodobně pochopitelné, že nemůžeme přijímat nějaká rozhodnutí, která by otřásla nějakými základními pravidly. Proto jsme chtěli udělat eh, nepříliš konkrétní eh, zprávu, ale obecný přístup. A na závěr bych paní předsedkyně rád zopakoval, že já osobně bych byl rád, kdybych dostal vaše návrhy, protože Jednak eh, zde jsou omezení k tohoto dokumentu. Máme zde maximální počet slov eh, v takovéto prezentaci. A já bych chtěla, aby se tento dokument obohatil. Aby to byl konkrétnější dokument, aby tam bylo více vstupů, více úvah. Jak vidíte, to téma je zajímavé. Z politického hlediska si myslím, že je to velmi vhodné. A proto mi připadá opravdu velmi důležité, aby ti, kteří mají zájem, nebo jednotlivé politické frakce, nám předložili své názory. Máme čas. 8. listopadu je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji. A nyní za EPP Kristian Preda. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji našemu kolegovi za návrh zprávy a za jeho prezentaci. Je to návrh, který je velice mm, bohatý, dobře strukturovaný, domnívám se, a který obsahuje již dost rozvinutou část, protože nabízí konkrétní návrhy, aby se vlastně převedl do skutečnosti ten potenciál demokracie online. Měl bych několik připomínek, které by mohly být poté zapracovány do některých pozměňovacích návrhů. Co se týká bodu odůvodnění A, tak je pravda, že jsme vedli poměrně obsáhlou diskusi, když jsme pracovali na mm, tom prvním pracovním dokumentu o té diagnóze stavu naší demokracie v digitálním období. A to současné znění uvádí, že veřejnost má pocit, že je nevhodným nebo nedostatečným způsobem zastoupena. A to je ten problém problém, který by se měl napravit prostřednictvím té online demokracie. Když říkáte, že veřejnost má pocit, že je nedostatečně nebo nepřiměřeně zastoupena, tak si myslím, že určitým způsobem spochybňujete samotný základ naší demokracie. Protože pokud veřejnost má tento postoj, no tak to je konec. Já si myslím, že původně, co bylo uvedeno v tom pracovním dokumentu, tak to znění bylo takové přesnější, korektnější hodnocení stávajícího stavu, protože se tam hovořilo o <clears throat> určitém narůstajícím odpojení veřejnosti od eh, myšlenky empatie. Já si myslím, že to je spíš, to spíše odpovídá skutečnosti, než tomu, že by měla veřejnost pocit, že je špatně nebo nedostatečně zastoupena. Já mám spíše pocit, že to jsou politikové, kteří hovoří o tom nepřiměřeném zastoupení nebo reprezentativnosti, že to není vždy poje, pocit, který má veřejnost. Dále, když pokud jde o ta konkrétní doporučení ve druhé části v, té, v tom digitálním období, tak si myslím, že bychom tam mohli doplnit bod odůvodnění, který by odkazoval, že komunikační a informační technologie jsou nyní těžištěm moderních forem zprávy a že by to mělo umožnit zlepšit služby e-government v našich členských státech. Takže myslím si, že bychom tam mohli doplnit bod odůvodnění, který by později byl tedy proveden ve skutečnosti a propojil by se s těmi konkrétními návrhy, které jsou uvedeny v druhé části. Pokud se týká prvního odstavce, odstavce číslo 1, Mám určité pochybnosti, zda skutečně můžeme přivítat digitální demokracii. Slovo welcomes e-democracy. Protože já si myslím, že v současné době se to teprve realizuje, že je to určitý potenciál spíše. Říci přivítat, welcomes, tak to je jako by už jsme měli něco, co už je jaksi hotového, co už je provedeného. Takže myslím si, že by bylo lépe zdůraznit spíše tady ty potenciální výhody nebo potenciální užitek, že to je určitý potenciál, není to ještě provedeno. Souhlasím na druhé straně s těmi tvrzeními v prvním odstavci, kdy digitální demokracie by měla být doplňkem, který bude konsolidovat nebo doplňovat ty tradiční formy reprezentativní demokracie. Myslím si, že toto je dobře uvedeno. Totež platí pro elektronické hlasování a myslím si, že je důležité uvést tam elektronické hlasování. Myslím si, že by bylo potřeba upřesnit více, o čem se zde hovoří, protože odstavec číslo 5 se dotýká otázky Eh, dálkového, tedy hodno, eh, elektronického hlasování, remote electronic voting, takže členské státy by měly schválit to, že tento moderní způsob hlasování by měl zaručit přístup k hlasování a rovnost a možnost rovnosti hlasu. V odstavci číslo 6 by bylo potřeba také upřesnit, že jeden z důvodů této zkušenosti v Estonsku, jak se tam zmiňuje, nebo jeden tedy z důvodů této zkušenosti úspěšné online hlasování spočívá také v té zabezpečené infrastruktuře. Takže to si myslím, že je důležité. Pokud si dobře pamatuji a nejsem příliš unaven, tak si myslím, že v posledních volbách téměř třetina občanů takto hlasovala. Takže to pochází z toho uvědomění si té skutečnosti, že ten systém je zabezpečen. Co se týká budování té elektronické demokracie v odstavci 5, tak tam je vlastně jediná výzva, pokud jsem to dobře pochopil, riziko určité manipulace s těmi s těmi tedy určité možnost zneužívání technolo- té informační a komunikační technologie, alespoň tak tomu rozumím. Takže by bylo možná dobré vyslechnout si názor zpravodaje k tomuto. Možná se trošičku mílím, pokud se týká výkladu tohoto tvrzení. Co se týká těch hlavních úkolů, tak to je mít dostatečně zabezpečené systémy, protože, jak jsem již zdůraznil, tak pouze zabezpečené systémy zaručují dodrž ochranu a respektování osobních údajů a mohou také zaručit důvěru občanů. Pak je zde hodně užitečných doporučení, jak již připomněl v odstavci 8 tedy, jak již připomněl zpravodaj. A obecně souhlasím s těmito doporučeními. Nicméně bych chtěl zdůraznit dva body. V odstavci 15 se apeluje na komisi, aby ohodnotila možné modely online hlasování do roku 2017. Já si kladu otázku, zda je to reálné vzhledem k tomu napjatému časovému harmonogramu. Máme říjen 2016, takže hmm, rok 2017 máme jaksi za dveřmi. A také si kladu otázku, zda je to reálné z hlediska rozdělení kompetencí, protože některé členské státy vlastně musí zřídit a zlepšit ty volební systémy. Ale možná bychom tedy mohli zvažovat toto zapojení občanů tedy do online hlasování jakožto doplňující možnost v určitém rozumnějším časovém harmonogramu. A nakonec odstavec 17, a to je moje poslední připomínka, zde se ptám, zda bychom nemohli trošičku smírnit tento odstavec, protože elektronický parlament jde nad rámec pouhého zapojení zvolených zástupců do těch for. To vyžaduje podle toho celé zlepšení toho způsobu, jak využívají ti zvolení zástupci informačních a komunikačních technologií, také co se týká legislativních aktů, peticí, komunikace a tak dále. Je pravda, že náš parlament dosáhl významného pokroku, ale nevím, jestli už jsme tedy v čele jak je uvedeno v odstavci 19, jestli už jsme skutečně tím lídrem tady v této oblasti. Zde bychom možná mohli být trošku skromnější. Děkuji. Teď to projdu. Pan Ujazdovský tu není ani nikdo, kdo by ho nahradil. Za Alde Majte nahrazuje Silvi. Prosím. Děkuji velmi stručně, paní předsedkyně. Já nejsem stínová zpravodajka ale vzhledem k tomu, že stínová zpravodajka tady není, tak jen osobní poznámka pro pana Chauregigo, protože já jsem ještě nečetla zprávu, i když jsem si vyslechla jeho prezentaci. A musím říct, že souhlasím v celé řadě věcí s jeho prezentací. Myslím si, že je to velmi dobrý přístup a takové inteligentní úvahy. Jen bych k tomu chtěla ještě jednu věc dodat. A sice Selhává zde takový pohled na kvalitu reprezentace, kvalitu zprávy. Takže chybí zde takovéto vnímání kvality z hlediska demokratického zastoupení. To je podle mě ta zásadní otázka. Není to žádný všelek, pokud jde o demokratické zastoupení o řešení velkých demokratických výzev. Ale musíme tuto věc řešit a není to pro nás pohodlné, je to nepohodlné, ale to je věc, kterou určitě řešit musíme, týká se naší práce. Děkuji Barbara Spinelli za GUE, stínová zpravodajka. Sorry. Thank you, President. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda poděkovala kolegovi Atondovi. Na rozdíl od kolegy Predy si myslím, že je velmi důležité a skutečně odráží to, co se děje v Evropě, to, co je uvedeno v úvodním ustanovení A. A především to neadekvátní zastoupení. To je podle mě nejen správné, ale opravdu to odráží realitu. Další body, kterých si velmi cením v této zprávě, to jsou odstavce o digital divide, o té digitální propasti. Musí tam být jasně uvedeno, že je to otázka věku, geografická otázka. Takže nejen otázka vzdělání, ale také otázka geografických oblastí, zeměpisných oblastí, které nejsou pokryty digitálním signálem. Cením se také těch odstavců o ochraně osobních údajů. A potom eh, především článku 16. Tam eh, se uvádí, že bezpečnost se nesmí stát nějakým odstrašujícím mechanismem, který by měl zabránit zapojení jednotlivců a skupin. Věc, o které mám pár pochybností a ke které tedy předložím pozměňovací návrhy. Po tak skvělém úvodu o krizi demokracie ty následky, nebo tedy důsledky, které se z toho vyvozují, mně připadají trošičku, že pokulhávají. Především, především ten článek eh, jedna. Tam já bych neměla takový strach hovořit o alternativních demokratických systémech. Alternativa ne- není revoluce, Není to útok na Bastilu, je to prostě alternativa. A demokracie je vždycky velmi pozitivní, když se zkoušejí alternativy. Takže já bych jako elektronickou demokracii nevnímala jenom jako podporu tradiční demokracie. Ta tradiční demokracie, jak sám kolega Chareguj píše, je v krizi. Takže Pokud o ty důsledky, tak eh, tam nejsem úplně přesvědčena. Pak jsou zde ještě další body, ke kterým předložím eventuálně pozměňovací návrhy. Jednak je to ta část o iniciativě občanů. Já osobně jsem možná kritičtější než eh, kolega zpravodaj k těm vyhýbavým odpovědím komise a k tomu velmi restriktivnímu přístupu komise přijatelnosti iniciativ. Možná prohloubím některé body, které mně připadají příliš obecné, ať už jde o Myslím, že musíme být otevřeni novým věcem. Myslím si, že je to prostor, kde se můžeme učit. A pokud je o digital divide, eh, tak tam mně připadá velmi správné to, co zdůrazňujete, ty body, které tam jsou vypsány, ale ještě bych k tomu dodala jednu věc. Je třeba nediskriminovat eh, na základě vzdělání a tak dále. Zároveň zde musí být také právo na rozvoj a sociální práva. Ta jsou všechna velmi důležitá pro to, abychom překonali tuto digitální propast. Ještě v odstavci 1 se hovoří o zapojení občanů. Citizen Enablement To má být jedna z odpovědí elektronické demokracie na krizi demokracie. Já bych možná použila jiné slovo, empowerment v angličtině, což je podle mě koncept, na kterém jsme hodně pracovali. Já si myslím, že by bylo zajímavé, aby se odrazil i v této zprávě. A poslední věc. Trochu mě mrzí, že zde není odkaz na Evropskou listinu práv na internetu, která je inspirována tím italským dokumentem. Bylo to v pracovním dokumentu, tady to není, chápu, že ta zpráva má omezený rozsah, takže možná by se to tam mohlo nějakým způsobem znovu zanést. Evropská listina práv, která velmi jasně explicituje určitá práva občanů v elektronické demokracii. To je zatím vše. Děkuji. Eh, děkuji, Barbaro. Teď Pascal Duran vysituje, pokud ne, tak pak Izabela Adnolfi. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, především děkuji kolegovi za dokument. Já velmi dobře znám ty problémy, které nastávají, když se musíte snažit všechno schrnout do několika slov. Včera jsme hlasovali o stanovisku ve výboru KULT, které tedy bude připojeno k vašemu dokumentu a já jsem byla zpravodajkou, takže můžu říci, že jak ten váš dokument, tak ten dokument, který je výsledkem práce výboru KULT. To jsou oba velmi vyvážené dokumenty, které je možno ještě dále prohloubit. Je mně líto, že neprošel ten pozměňovací návrh o listině základních práv a tu určitě znovu předložíme. My jsme se ve výboru KULT spíše zaměřovali na zvláštnosti nebo tedy na věci, které jsou v naší kompetenci, v kompetenci výboru kult, spíše na občanství a tak dále. Odhodli jsme, rozhodli jsme se s dalšími stílovými zpravodaji, že budeme předkládat trošičku jiné pozměňovací nábory, návrhy v AVKO a v KULT. Jak jsem už říkala, je ta zpráva velmi vyvážená. My také předložíme určitě další pozměňovací návrhy. A pozměňovací návrhy na který bych ráda ještě pracovala, to jsou návrhy, které se týkají media literacy. Proč? Velmi často se říká, že problematika je bezpečnost sítě, anebo že síť může být manipulována, ale to se může stát kdekoliv. I při tradičních volbách a máme opravdu obrovské příklady eh, těch voleb i v Evropě, které byly třeba anulovány a musely se opakovat. Já si myslím, že my jako evropští poslanci musíme tlačit na to, aby vznikla politika, která zvýší povědomí občanů o důležitosti informací, o důležitosti schopnosti používat eh, informačně komunikační prostředky. Veřejný, veřejné mínění může být manipulováno. A to nejen na internetu, ale také tradičními sdělovacími prostředky. A právě proto musíme pracovat na mediální gramotnosti. Evropský parlament eh, už udělal několik kroků. Máme dva návrhy. Jeden bude předložen příští týden, předloží ho DG ITEC. Byl to starý pilotní projekt, eh, který potom DJI Tech eh, dopracovalo, vytvořila se platforma, jejímž cílem je zvýšit eh, účast evropských občanů na rozhodovacím procesu institucí. A druhá věc, eh, tam já jsem byla vybrána výborem STOA pro výzkum, který je ve fázi studií. Jedná se o projekt, který jsem navrhla v červenci 2000. 15. Technologické možnosti a systémy pro posílení demokratické účasti a přímé demokracie. Já si myslím, že je důležité pochopit, co tady máme mimo Evropu, mimo, mimo Brusel, co se děje, co letí ve světě. Jsou zde příklady, které známe v Evropské unii, třeba v Estonsku, ale i mimo Evropskou unii jsou státy, kde to velmi dobře funguje. A já vás už teď eh, vyzývám, abyste přišli na konci roku na prezentaci této studie, která proběhne ve Štrasburku. My určitě předložíme pozměňovací návrhy k mediální gramotnosti a k digitální propasti, protože si myslím, že je opravdu zásadní, aby všichni měli jednoduchý přístup k síti. Ještě jednou děkuji. Teď se vrátíme k zeleným. Není to Pascal, ale Max Anderson. Omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám tuto zprávu, děkuji. Zpravodaji je tam spoustu dobrých věcí a dokonce je tam je, dokonce je ještě víc dobrých věcí, které by do té zprávy mohly přijít. To by pak hrozilo tím, že to bude takový vánoční stromeček, na kterém budou navěšené strašné spousty dobrých a krásných věcí. To by možná nebylo špatné. Připravujeme pozměňovací návrhu. Já se omezím na to, že zmíním dva. Myslím, že by tam mělo být něco o volném softwaru a otevřených standardech v této zprávě. Využívat standardu to může ří, ušetřit spoustu peněz, ale je to také otázka demokracie. Pokud jste občanem, tak byste měl být schopen komunikovat uh, spoč, přes počítač se svou vládou, bez ohledu na to, jaký systém používáte a měli byste být schopni číst dokumenty, které prezentuje e, vláda a to dokumenty 2, 3, 10 let zpátky. To je transparentnost a proto potřebujeme společné aplikované standardy. Otázka elektronického hlasování. Myslím, že to je jediná kontroverzní věc v této zprávě. Myslím, že o tom se hodně bude diskutovat. Jsou tady určité zásadní problémy s podporou elektronického hlasování, především riziko, že dominantní člen rodiny rozhodne, že sebere třeba příbuzným počítač a odhlasuje za ně. Uh, to je hrozně těžká věc a nedá se to v podstatě kontrolovat. Zelení si myslí, že je to velice, velice špatná představa a pokud budete mít volby, které jsou těsné a je tam nějaká velká propast mezi gendry nebo mezi generacemi, tak to opravdu může být obtížné. A samozřejmě problém elektronického hlasování je také, že když máte takový systém, tak musí být bezpečný a musí být opravdu bezpečný a musíte být schopni nezávisle ověřit, že to je bezpečné, že s těmi hlasy nikdo nemanipuloval. A protože pan Preda se vrátil, tak bych ho chtěl varovat, že příště, až o tom budeme diskutovat, tak se ho zeptám, jak on by postupoval při ověření toho, zda estonský systém Black Box, kdy sice věříte firmě, která to provozuje, jak to budete ověřovat, jak to budete kontrolovat. To prostě není bezpečný systém. A když má, bychom měli mít takové systémy, já musím říct, že jsem k tomu docela skeptický, tak musí být prostředky, jak nezávisle ověříte, že z hlasy nikdo nemanipuloval a že bylo zaručeno hlasování tajné. Děkuji, Mercedes Preso. Eh, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také našemu zpravodaji, který odvedl opravdu velmi důležitou, zajímavou a bohatou práci, jak je vidět i z naší rozpravy, kterou můžeme ještě dále vylepšit. Já jsem chtěla, aby měl tuto zprávu zpravodaj z SD, protože si myslíme, že pro Evropskou unii když se uvědomíme, jak je veliká, i když nám odchází Velká Británie, a jak eh, může být eh, ještě větší po dalším rozšíření, prostor demokracie a prostor, kam se může občané zapojit, je důležitý, ještě důležitější než eh, ve státech, v menších státech, kde i tradičnější nástroje přímé demokracie mohou být uspokojivě využívány. Na celoevropské úrovni tradiční technologie, například pro konzultaci obyvatelstva, to je mnohem složitější, je to nákladné, musí se do toho zapojit spousta lidí a tak dále. A právě z toho důvodu si myslím, že Evropská unie musí dbát o to, aby z elektronické demokracie vznikl evropský prostor demokracie, ale také práva. Některé z otázek, které zde zazněly, mít třeba záruky při elektronických volbách, to platí pro všechno. My třeba víme, že je možné koupit stovky různých eh, fiktivních identit, eh, avatarů a pomocí těchto identit se pokusit ovlivnit rozhodnutí. My musíme opravdu dbát na to, pokud chceme, aby to byl skutečný prostor demokracie, práv a konzultace s občany, tak musíme myslet na to, jak zajistit všem evropským občanům jejich práva, jak jim poskytnout záruky. Já mám takový návrh pro našeho zpravodaje. První důležitý problém je digitální identita, protože mnohé z věcí, které jsou zde vyjmenovány, je možno realizovat v rámci prostoru, který je tedy prostorem práva, tak tam se digitální identita stává zásadním prvkem. My chceme, aby to mohlo být používáno na celoevropské úrovni. A pokud si to tak opravdu představujeme, tak určitě nastanou problémy standardizace. Tak je tomu vždycky s novými nástroji. Proč nenavrhnout, aby Evropská unie sama nedefinovala technická pravidla, parametry digitální identity? aby i jednotlivé členské státy potom byly kompatibilní na evropské úrovni, aby nám to potom umožnilo různé demokratické akce i na celoevropské úrovni. Jinak eh, zde hrozí riziko. My víme, že všechny technologické inovace potom ex post řeší problém standardizace, normalizace pořád i dneska máme různé zásuvky všude v Evropě. Kolik let už máme elektřinu a ani to jsme nebyli schopni normalizovat. Takže nějaký společný prostor, společná evropská digitální identita, to by bylo velmi důležité. To je první návrh. Jinak jsou všechny ty ostatní věci mnohem komplikovanější, alespoň tedy na celé evropské úrovni. A potom ten prostor práva. Je evidentní, že demokracie musí být eh, nejen tedy prostorem svobody, ale také prostorem práva, tedy práv všech občanů, kde všechna práva budou dodržována. A není pochyb o tom, že například, když si koupíte ty stovky fiktivních identit, že tím můžete vytvářet velké problémy různým lidem, především těm, které mají veřejnou odpovědnost. Můžete jim vytvořit opravdový problém. Neexistuje prakticky žádná digitální policie, nikdo, kdo by byl schopen ověřit, zda nedochází k nějakému zneužívání. A k tomu na síti neustále dochází k různým pomlouva, pomlouvačným kampaním a tak dále. A já si myslím, že právě protože síť nemá hranice, tak to by mohlo být evropské téma. Jak vytvořit prostor práva na síti? Protože demokracie nikdy nemůže jít eh, osamocena, bez práva, bez možnosti toho, že budou zaručené základní práva občanů. Často jsou jejich práva pošlapávána, nedodržována, a to tež platí i ve světě, kdy ta kontrola identity je velmi složitá. O to je to tedy větší problém na síti. A ještě úplně poslední poznámka. Právě proto, aby se zabránilo digitální propasti, bychom mohli obohatit tu část, která se týká nosičů nebo těch eh, různých eh, zařízení. Třeba zde bude osoba, která není příliš schopná používat počítač, tak eh, by bylo vhodné jí nějakým způsobem pomoci. Třeba v knihovně, tam by mohl být nejen tedy ten počítač s přístupem k internetu, ale že by tam byla i nějaká podpora, že by někdo pomohl této osobě, která nebude hned na poprvé schopna používat někdy ty složité systémy pro přístup k eh, eh, nějakému elektronickému kroku, jak se zapojit eh, do elektronické demokracie. Ten e-voting to bude až ten poslední stupeň, na tom budeme pracovat na identifikaci lidí a tak dále. Teprve v té chvíli bude možno provádět elektronické volby, ale na to budeme muset počkat, až budeme mít tu digitální identitu, ale možná do té doby budeme provádět třeba ty konzultace. Dobrovolná konzultace to je něco jiného než formální hlasování, kde potřebujeme více záruk. Takže si myslím, že by bylo zajímavé pokusit se i o nějaké takovéto uh, věci, udělat pár experimentů. Nebyla by to jen taková ta klasická konzultace, která dělá, kterou dělá komise. Ta je důležitá, zajímavá, ale prostě nějakou takovou konzultaci o relevantních tématech. Ale máme zde tedy ten dvojí problém identity a prostoru práva. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, Fabio Gastando. Thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně solo. Začnu trošku španělsky, jenom abych poděkoval kolegovi Ramonovi za jeho práci na tomto papíru, na tomto tématu, které pro nás má zásadní význam, vrcholný význam, řekl bych. A byli bychom rádi, kdybychom svými pozměňovacími návrhy obohatili tuto zprávu a doufáme, že o nich budeme diskutovat v následujících měsících. A teď už budu pokračovat italsky. Jak jsem říkal, hodně se nám líbil ten začátek, ta upřímná kritika současného rámce demokracie v Evropě. Nejen kvůli tomu, že se bere na vědomí to postupné vzdalování se občanů od demokracie která je uvažována sama o sobě. To znamená, že se tady nehovoří tolik o reprezentativní demokracii, ale prostě o demokracii jako takové, protože zde vidíme, že občané se začínají uzavírat. My bychom to tak neměli vnímat, my bychom to měli vzít jako příležitost, abychom se mohli vyvíjet. Nesouhlasím s tím, co zde zaznělo předtím, že přímá demokracie je sama o sobě nástrojem který je rizikový a škodlivý. Já jsem hluboce přesvědčen, že neexistují dobré či špatné nástroje. Dobré nebo špatné může být pouze použití určitého nástroje. Je možno manipulovat a transformovat nástroj přímé demokracie v něco negativního, ale to tež je možno udělat s nástrojem reprezentativní demokracie, když z různých důvodů zájmové skupiny příliš ovlivňují legislativní proces a tím pádem určitou akci, určité nařízení, zákon odvedou velmi daleko od toho, co by měl být zájem občanů a naopak převládne soukromý zájem nějaké konkrétní skupiny, která, který často není v souladu s veřejným zájmem. A pokud v demokracii nemohou zástupci ti reprezentanti posuzovat sami sebe, ale musí je posuzovat ti, kteří je zvolili, tak skutečně nastal čas, jak řešit tuto výzvu. A k této výzvě můžeme přistoupit lépe, když si uvědomíme důležitost e-government. Já si myslím, že tady je celá řada kroků, které musíme udělat. A máme zde celou řadu pasáží, které jsou podle nás důležité v této zprávě, e-participation, e-government, e-voting. Toto vše je velmi důležité. Hovoří se zde o potřebě používat tyto nástroje, aby se posílilo zapojení občanů. A teď trochu konkrétněji. Bod 8 mě přijde velmi zajímavý. Tady se hovoří o tom digitálním o té digitální propasti a zdůrazňuje se význam vzdělání. Mělo by se to začlenit do školních osnov. Já myslím, že by se to mělo ještě rozšířit. 360 stupňů i vzdělání těch starších generací. Právě tyto generace teď mají větší problém s ovládáním těchto nástrojů. U těch eh, mladších generací tam není tolik ten technický problém, ale spíše, abych tak řekl, etický problém aby si uvědomili, jaké mají práva a povinnosti, když používají tak silný nástroj, jako je dnes internet. A především, jaká je jejich role jako digitálních občanů tohoto globálního světa, který v této, v této chvíli je na internetu. V bodě 9 se hovoří o důležitosti infrastruktur, to znamená o tom slavném širokopásmovém a vysokorychlostním internetu i ve venkovských a vzdálených oblastech. To je bod, který by se podle mě měl ještě posílit. Už se nějakou dobu v Itálii i jinde hovoří o konstitucionalizaci práva přístupu k síti Zatím jsme to tedy nezanesli do ústavy, ale hovoříme o tom. A toto právo by se ale potom mělo projevit také v infrastrukturách, aby lidé nebyli diskriminováni podle toho, kde žijí, podle toho, kde se nacházejí v rámci naší Evropské unie. Je důležité také zdůraznit nejen právo k přístupu na síť, ale také neutralitu sítě. To je další zásadní aspekt. Pokud chceme zabránit tomu, aby zájmové skupiny nemanipulovaly tok dat, eh, aby to nebylo použito k něčemu jinému, než je svobodná výměna názoru. Možná předložíme pozměňovací návrh v tomto smyslu. Kromě specifičnosti ochrany osobních údajů bych navrhl ještě další věc. Často se stane, že lidé jsou atakováni i na osobní úrovni. A kvůli tomu si velmi těžko mohou znovu uklidnit život, vést klidný život bez různých mediálních tlaků, které může představovat i sociální síť, eh, síť obecně. O bodu 11 a 12 mohu říci, že rozvoje elektronické demokracie pokud jde o Evropskou občanskou iniciativu, to může být nástroj, který by mohl přispět právě k tomu, že by se ta evropská iniciativa občanů stala něčím skutečným, protože zatím je to jen taková deklarace záměru, protože komise je velmi přísná, možná i své volná Není to úplně teď nástroj občanské společnosti, často se na to stěžovali. Když jsme hlasovali o zprávě pana Šepflina, který je tady s námi, to byla důležitá zpráva i z technického hlediska. Tam byly návrhy, jak to udělat ještě efektivnější. Já bych to tady znovu připomněl, protože tento instrument, alespoň z technického hlediska, může vyřešit celou řadu problémů, které jsme zdůraznili v té předcházející zprávě. Určitě nám to může zjednodušit, takže může to posílit význam této iniciativy a také zlepšit její image, protože máme zde ten filtr komise a další problémy a i v důsledku toho velmi klesl zájem o tu Evropskou občanskou iniciativu. Přestávají se objevovat návrhy, protože nebyla efektivní, jak se ukázalo. A pokud jde o veřejné konzultace, o kterých se hovoří v článku 12, já si myslím, že je důležité právě prostřednictvím elektronické demokracie, aby to byly skutečně efektivní konzultace. Praktický příklad. Mnozí občané si stěžovali na to, že mají informace pouze v angličtině. A bohužel ne všichni občané znají angličtinu natolik, aby to mohli řešit. A potom, že ta konzultace byla příliš technická, příliš plná detailů. To je konzultace, která je možná pro nás, protože my v tom žijeme každodenně, ale ne pro běžného občana. A musíme říci, že právě tato věž ze slonoviny, tato nadměrná technicita vede k tomu, že občané se do toho příliš nezapojují, je to nesrozumitelné, takže musíme na tom pracovat, musíme pracovat na tom, aby občané měli schopnost a možnost skutečně se zapojit, jinak to bude kontraproduktivní, protože to ještě více zvýší frustraci občanů, místo aby to snížilo. A na závěr je pozitivní, že se v článku 16 připomíná, že bezpečnost nemůže být výmluvou k tomu, abychom nezačali řešit tuto výzvu. Jak jsem říkal, tento nástroj není, nebo žádný nástroj není sám o sobě dobrý nebo špatný. Může být dobře nebo špatně použit a na to musíme pracovat. Musíme podporovat povědomí občanů, ale musíme také přinést technické změny, Evropa jako symbol je trochu na čele této bitvy. Doufáme, že členské státy půjdou s přesvědčením za námi, protože nevyužít této příležitosti, to by znamenalo nevyužít toho nejlepšího nástroje, který dnes máme abychom zase propojili občany s demokracií a abychom také propojili občany s projektem Evropské unie, který velmi často právem či neprávem, podle mě právem, vnímají jako projekt vzdálený jejich požadavkům a těžko srozumitelný. Takže zvyšujme jeho srozumitelnost a přibližme občany eh, našim možnostem, protože máme zde tolik uší, které nás sledují a myslím si, že tyto uši budou méně hluché. Děkuji. Děkuji, George Shefflin a Madame James. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že je to fascinující zpráva a ta diskuse je hrozně zajímavá. Je mi v skutku potěšením to sledovat. První věc, kterou chci říct, co ten širší přístup, který zřejmě nebudou ty pozměňovací návrhy spochybňovat, přístup k informacím dnes je výrazně levnější a rychlejší, než to bylo, ale samozřejmě, že jsou to výzvy, závisí to na přístupu a Vidíme tady různý přístup k demokracii. Je to má první obecná poznámka. Druhá věc se týká pardon, článku 5. Hovoří se tu o mladých lidech, omezené mobilitě a tak dále. Já bych tam, a to už jsem ve výboru říkal, dodal, že v příštích 30 letech více či méně věková struktura našich společností se rapidně změní. Biotechnologie umožní, že třeba lidi budou žít 120-130 let a bude jich stále víc. Tady by bylo také na místě soustředit se na lidi 65 a více let. Myslím, že tohle jsou docela dalekosáhlé implikace. Další věc, třetí, s, s bodem 7, extenzivní debata, reflexe, tedy je problém příležitosti okamžité reakce a to omezuje vzdálenosti. Fabio to řekl, že bychom na to neměli zapomínat. Ano, bod 9, periferní oblasti, odlehlé oblasti. Já bych sem doplnil, proč by to nemělo být daleko lepší přístup ke všem prostředkům veřejné dopravy. Kdo jezdí, tali sem ví, že to není vždycky úplně jednoduché. Digitální občanství, občanství děkuji, že jste to zmínili. Fabio řekl zcela poprávu, že komise tady prostě zaspala, to je zamrzlé. Pane zpravodaji, já na tom pracuju, ale je to v podstatě uh, mrtvá schránka, co mě komise dává. Oni neříkají ne. Oni říkají, no, to je nový nástroj, mladý nástroj. A já se ptám, jak starý je mladý? A já si myslím, že tady by to s tím digitálním občanstvím na unijní oblasti mělo být pojata jinak a já k tomu dám pozměňovací návrh. Otázka bezpečnosti, tu tady zmínilo víc lidí. Musíme mít ale na paměti, že jakákoliv bezpečnostní opatření budou vyvinuta, tak se vždycky najde nějaký hacker. To není statické řešení jednou provždy, to bude dynamický proces. Teď máme magnetické karty, keycards, to je v tuto chvíli. Já jsem možná jediná osoba, která se účastnila osobně elektronického hlasování. Viděl jsem to v Estonsku. Ten vývoj tam nebyl náhodou a nespadlo to z nebe. Oni byli prostě rozhodnutí, byli rozhodnutí politicky, ekonomicky, kulturně, prostě proměnit svou zemi v digitální zemi. Hlavně to táhl pan Ilvers, náš bývalý kolega, prezident, který právě odešel, on tomu byl naprosto odán té myšlence proměnit Estonsko v digitální zemi. Ale pro zemi s komunistickou minulostí myslím, že je to skutečně famózní věc, které dosáhly. Pomáhá fakt, že je to docela malá země, asi 3 miliony lidí, geograficky nepříliš rozlehlá. Ano, je to jednodušší eh, vybudovat tam eh, ty elektronické dálnice. Umím si představit, že ve fyzicky větších zemích to bude složitější. Tedy estonský příklad není ideální a nereaguje na všechny možné varianty. Uh, má vlastní zkušenost z Maďarska je, že výpočetní technika může značně pomoct v potírání korupce. Možná víte, že v Maďarsku jsou registrační pokladny, které se zbíhají v ústředním orgánu. Tam prakticky není možné, aby nějaká hotovost někde zmizela. To znamená, že DPH se platí řádným způsobem to byla součást toho, protože potírání korupce k tomu patří. A další věc, mám tady dvě negativní poznámky. Výpočetní technika má i odvrácenou stranu. Možná je to monitoring, sledování, zasahování do životu občanů je díky tomu daleko snažší. Všechny ty kamery a tak dále. Uh, někde naprosto mm, nezávadné prohlášení někde na sociálních sítích se mohou proměnit v nějaké málem polosoudní případy. To je negativní dimenze, kterou bychom měli mít na paměti. A teď ten poslední věc. Otázka bezpečnosti musí také zahrnovat, že ty spousty dat, které se nahromadí digitálně, mm, že se k ním nedostanou jakékoliv bezpečnostní složky. Jakákoliv země světa samozřejmě má zřejmě tajné služby, bezpečnostní služby, Eh, které slídí po Bruselu a tady si myslím, že bychom si měli být vědomi toho, že je tady ona bezpečnostní dimenze a já si myslím, že bychom to všem těm různým tajným službám neměli až tak moc usnadnit, co se týká té digitální demokracie. Děkuji. Oh, okay. Thank you. Děkuji za vaše vystoupení. Diana James jako další. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla jsem říct pár věcí, které eh, se můžou zdát samozřejmé, ale přesto, co se týká elektronického hlasování, ve Velké Británii používáme a proto pár poznámek. Zdá se, že se Estonsku případu z roku 2005 věnuje hodně pozornosti. A tohle je už 11 let staré, to znamená naprosto nemoderní. A my to stále požadujeme za určitý vzor, k němuž se upínáme. To podle mě není dobře. Další věc, která ta v té zprávě není, to je ta věc a to je potenciální konflikt. Otázka povinného hlasování. Jsou země na světě, kde hlasování je povinné a kde je ta varianta neúčastnice. Nic takového tady zatím v té zprávě nevidím. A poslední řečníci hovořili uh, O celé otázce kybernetické bezpečnosti máme dvě velké instance za posledních dva za poslední dobu. Jedno se týkalo Yahoo a France Telecom a jedné francouzské televizní stanice. Když se podíváme na škálu kybernetických útoků, tak vidíme, že je velký problém pro voliče alespoň pomyslet na elektronické hlasování. Jsou tedy tohle věci, které bych chtěla potrhnout. Další poznámka. Všechno je to hezké, když se díváme na elektronické hlasování, že by to snad mohlo být všelek na klesající účast ve volbách, ale podívejte se, na mladé lidi 20-30 let už to trvá, oni nevědí, co politika znamená a, a nechápou, jak se to týká jich, jak je to s perspektivami a dát jim to variantu zdržet se, tak eh, to si myslím, eh, že by mohlo reagovat na věci, které ta zpráva zmiňuje. A další zkušenost, kterou chci zmínit, je využití jakéhokoliv elektronického systému ke konzultacím. Mohu říct, že ze zkušeností, které jsem zažila v případě konzultací, v podstatě to není nic než eh, hledání. Když chcete hledat, tak vždycky najdete odpověď, jakou hledáte. Takže to v podstatě není úplně to pravé. A úplně poslední věc, a musím to zmínit, když se podíváte na poslední referendum ve Spojeném království, ať se vám to líbí nebo nebí, nelíbí, to byla největší možná volební účast i bez elektronického hlasování. Uh, a bylo to proto, že lidi se prostě v těch volbách vyjádřit chtěli. Děkuji. Děkuji. Než dám slovo komisi, pokud komise chce něco říct, tak bych ráda připomněla jednu věc. Když se hovořilo o chartě o digitálních právech v Itálii, tak tahle charta zahrnuje práva, která tu byla zmíněna, které zmínil Giorgi a Fabio, právo být zapomenout a samozřejmě i nutnost nejenom vzdělávání mladých lidí, ale vzdělávání i starších lidí, a to na kontinentě, který stále, stále stárne. Chce komise se k tomu prosím vyjádřit? Máte nějaké stanovisko k tomu? Hi. Harry Panagopoulos, DG Justice. Děkuji, jsem z DG Justice pro spravedlnost. Chci poděkovat váženým poslancům a poslankyním za zprávu. Jsme velice rádi, že jsme se mohli účastnit tohoto procesu. Vzali jsme uh, na vědomí to, co zde zaznělo. Naslouchali jsme s velkým zájmem a bez pochyby to pečlivě zvážíme. Především otázky týkající se občanských iniciativ předáme členům komise. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Teď poslední závěrečné slovo. Děkuji. Já jsem původně neplánoval, že budu reagovat na své kolegy, kteří předložili celou řadu velmi důležitých eh, obecných eh, připomínek. Ehm, nevím, jestli je vhodná chvíle na to, abych eh, vám všem teď eh, říkal, jak reagují na ty vaše návrhy, upozornění. Já si myslím, že ta debata byla opravdu velmi bohatá. Já jsem se vyslechnul eh, velmi zajímavé věci, také velmi kontroverzní, protože je zjevné, když někdo, no například, když popisujeme krizi demokracie, tak paní předsedkyně, nebo paní předsedající teď, paní Spinelli a kolega Preda popisovali tu krizi, ale každý se na ně dívá jinak. Rozdíly tam jsou, to já vím. Vím, že musíme odrážet také stanovisko výboru pro kulturu, které vypracovala paní Adenolfi. Je zde tedy spousta věcí, které budou předloženy ve formě pozměňovacích návrhů. Mně by přišlo vhodnější, také tedy s ohledem na ty kolegy, kteří už tady nejsou, abych eh, neodpovídal v jejich nepřítomnosti. Já vám všem děkuji za vaše příspěvky, já jsem si jistá, že najdeme rovnováhu. Protože zde zazněly věci, které eh, dávají velký smysl. My tady nedebatujeme dohloubky o demokracii. Není taky na nás, abychom vyřešili všechny krize demokracie nemůžeme řešit věci, které jsou vzdáleny obsahu zprávy, třeba rozhodovat o tom, zda volby mají být povinné nebo dobrovolné a tak dále. Já bych to rozhodně rád s vámi řešil nad pozměňovacími návrhy a budeme společně pracovat na dokumentu, který si získá co nejširší konsensus, aby plenární zasedání schválilo dokument, který bude velmi zajímavý, přínosný a také koncensuální. Děkuji. Děkuji. A nyní na závěr této rozpravy. Vám prezentuji kalendář příštích prací. 8. listopadu Máme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů v 6 hodin odpoledne. A potom 29. listopadu v tomto výboru budeme mít diskuse o těchto pozměňovacích návrzích a potom Třicátého ledna budeme mít eh, Závěrečné hlasování o tomto nerevolučním usnesení. Máme čas? Máme na revoluci ještě čas. Oh, sorry, I am not a good president. You are. Eh, omlouvám se, nejsem úplně dobrá předsedkyně. Příští zasedání je 20. října od 9 do 12.30 a potom odpoledne od 15 do 18.30. Thank you. Grazie.